Uh, Dámy a pánové, prosím, abyste se posadili na svá místa. Začínáme dnešní zasedání. Pan předseda mě požádal, aby ho zastoupil, bohužel s námi dneska nemůže být. Mám zde několik různých oznámení, sdělení, které, jestli dovolíte, vám nejprve sdělím Čili pokud jde o náš dnešní program, než teda požádám o oficiální schválení tohoto pořadu jednání, je zde několik záležitostí, které se změnily, pokud jde o náš časový harmonogram, takže jestli dovolíte. První záležitost, bod číslo 3. Boj proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie prostřednictvím trestního práva. Toto je záležitost, která začne až v 11 hodin. Místo toho, že jsme měli začít před 8 minutami, takže toto je změna. Určitě jste si okamžitě všimli, že k této změně došlo samozřejmě. A dále je to čtyřka. To znamená procesní záruky pro děti podezřelé nebo obviněné v trestním řízení, dále je to pětka podmínky vstupu a pohybu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu studia, výměny bytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a činnosti OP PER. Toto jsou informace, o kterých budeme hovořit, které se týkají současného stavu trialogu a to bude muset odložit. Dále je to desítka, to je návrh opravného rozpočtu 5 k souhrnému rozpočtu 2015, reakce na migrační tlaky, to rovněž odložíme. A dále zde máme sedmičku. To je záležitost, která se týká protokolu 2014. Je to nucená práce, mezinárodní organizace práce, která se týká justiční spolupráce v trestních věcech. Toto je záležitost, která bude zahájena v 15.30 místo 16. A dále zde máme nový bod 11.1. To je agentura pro základní práva, jejich zpráva zpráva, která se týká vážného vykořišťování v pracovní sféře EU. Tu zahájíme v 16 hodin. A dále se máme nový bod 11 číslo 2 a to je otázka k písemnému zodpovězení na komisi identifikace a stažení onlineového extremistického materiálu jako součást boje proti kyberkriminalitě pan Depre a k tomuto bodu dojde v 16.30. Nemáte-li žádné připomínky, dámy a pánové, tak bych rád schválil tento program v této pozměněné formě. Souhlasíte s tím? Mohu to takto brát výborně. A nyní několik ještě sdělení předsedy. První záležitost, rád bych informoval kolegy a kolegyně o tlumočení. Dánština, lotyština, chorvačtina a gelština bohužel nejsou k dispozici. Doufám, že to nebude obrovský problém pro naše členy. Další záležitost je to schválení doporučení koordinátorů v souladu s článkem 205. Nejprve, jestli dovolíte, nominace zpravodajů pro stanoviska. Pan Peter Müller za SAD k návrhu opravného rozpočtu číslo 5 k souhrnému rozpočtu na rok 2015. A rozpočtový výbor to má v gesci, samozřejmě u nás to bude stanovisko. Dále, jak to bude vypadat u dalších pracovních našich povinností, je to návrh pro usnesení o Evropské agendě o bezpečnosti, přijetí tohoto návrhu koordinátoři se dohodli na krátkém časovém harmonogramu, to znamená, že budeme používat pouze angličtinu jakožto pracovní jazyk. Političtí poradci a sekretariát budou na technické úrovni v této oblasti pracovat eh, a snažit se dosáhnout kompromisu. A dále, pokud jde o časový harmonogram a postup, stanoviska LIBE u rozpočtu pro rok 2016, koordinátoři se dohodli na ehm, předkládání pozměňovacích návrhů k 25.8. v 6 večer a budeme pracovat pouze v angličtině. A dále jsou to, je to třetí pilíř a jsou to soudní rozhodnutí C317 lomeno 13, C679 lomeno 13 a C540 lomeno 30. To je následná práce u těchto témat. My požádáme komisi, aby nám předložila pracovní program ohledně lisbonizace těchto opatření, které původně patří do třetího pilíře. A dále je to um, občanské právo robotiky, to je pracovní skupina IORE, koordinátoři by chtěli, aby Libe bylo zastoupeno v této pracovní skupině a předseda osloví předsedu výboru Jury. Pokud je o praktické záležitosti, návrhy budou prodiskutovány na dalším zasedání. Rád bych vás informoval rovněž ještě o dalších našich setkáních výboru. Lidé koordinátoři se dohodli na následujících slotech časových pro naše schůzky. Jednak je to 4. 6. odpoledne, to bude čtvrtek, dále je to pondělí 8. 6. ve Štrasburku. Ano, budeme tam i. Myslím si, že to bude někde brzo tak nějak na začátku ještě podvečer 7 hodin pravděpodobně a poté to bude ještě čtvrtek 25. června odpoledne. No a nyní, pokud jde o návrhy usnesení na základě článku 1.3.3 našich pravidel, koordinátoři navrhují, aby následující návrhy usnesení nevyžadovaly následnou práci nejprve. Je to pan Patričelo, je to zlepšování nařízení EU 604 Dále no rovněž pan Patričelo, mezinárodní adopce, Dále jsou to mezinárodní podvody a financování islámského terorismu, to je pan Salvini a Bizotto, dále je to kyberbezpečnost, pan Caputo, dále je to dotování, dato, mm, dolování textu a dat v oblasti autorského práva, pan Caputo, dále je to rozvoj kyberbezpečnosti v EU, pan Patricello, dále je to aplikace politického asilu v Itálii, porušování pravidel EU ze strany Řecka, Bulharska a Maďarska, pan Bizoto, dále nelegální obchodování s orgány z Afriky, pan Bizoto, dále je to elektronické zdravotnictví, pan Patričelo a dále je to nedostatek společné definice terorismu v členských státech, to je rovněž pan Patričelo. Dále je to boj proti kriminalitě, eh, kyberkriminalitě, pan Patričelo. Dalším bodem je jsou mezinárodní záležitosti, koordinace této oblasti, teda Patričel, to je B80445 číslo a dále jsou to opatření integrované asistence starších osob, které jsou soběstačné, pan Patričelo a dále pozastavení Schengenu. A to, dohodu Schengenu a to je paní Arnatu. Dále jsou to petice na základě článku 126. Koordinátoři navrhují, aby následující petice nevyžadovaly následnou práci. Je to číslo 1073 pana Pereze, zlepšení lidských práv, respektování těchto práv v Evropě a koordinátoři dohodli na tom, že zašleme stanovisko ve formě dopisu k petici 0623 od pana Millera ohledně aplikační obladně poplatků eh, vízové povinnosti do Spojených států. To bychom eh, chtěli zaslat výboru pro petice a návrh tohoto dopisu rozešleme koordinátorům. A nyní vidím, proč pan předseda chtěla, abych tohleto všechno já přečetl dneska ráno. Takže prosím, rád bych se zeptal, zda s tím takto souhlasíte s těmato doporučeními koordinátorů souradu článkem 200 pět, neslyším-li k tomu žádné připomky, znamená to, že všichni jsme spokojeni jako vždycky, takže prosím, buď teda teď, nebo už nikdy se k tomu nebudete moci vyjádřit. Někdo to jednou řekl mé manželce. A nyní se dostáváme dál, dámy a pánové. Nemáme eh, dostatek času. Je pan Tur, který bohužel bude muset skutečně za 15-20 minut nás opustit, čili tím se dostávám okamžitě k situaci ve Středomoři a potřebě uceleného přístupu EU k migraci. Čili já bych vás poprosil následujícím způsobem. Paní Mecela je již s námi, ano, vidím ji, dobře. Jakožto spoluzpravodajka, myslím, že i Pani Kienge, naše další spoluzpravodajka, zde ještě není, čili já bych vás požádal, paní Marcelo, o následující záležitost, jelikož zde máme samozřejmě hosty, kteří vystoupí k tomuto tématu. Jste prosím připravena, aby na to, aby pan tu teda vystoupil ještě před vámi, měl možnost vystoupit před vámi. Já vím, že je to trošičku, eh, není to v souladu úplně s naším oběžným postupem. Pokud byste s tím souhlasila, bylo by to dobré, protože dneska jsou mezi námi dva hosté, já samozřejmě, sam, dokonce tři hosty, já samozřejmě, jestli dovolíte, za chviličku bych je představil. Nejprve, jestli dovolíte, jsem nesmírně rád, že je mezi námi pan Volker Tr, který je zástupce Vysokého komisaře pro mezinárodní ochranu v rámci úřadu Vysokého komisaře OZN pro uprchlíky. Pan Trk nám přednese prezentaci k tomuto bodu na našem programu. Já už jsem se to zmínil. Musí nás bohužel velice rychle opustit, čili rád bych, abychom měli ještě možnosti pro otázky, pokud tam budou nějaké dotazy. Děkuji, vážená paní kolegyně Macelo, takže já bych ho požádal, aby vystoupil jako první k tomuto tématu. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Velice se omlouvám, protože prezentace by se neměla eh, začínat omluvou za to, že jsem se nemohl zúčastnit celé této velice důležité události. Musím někam jinam na jinou akci, která s eh, tím tak trochu souvisí. Jde o zahájení humanitárního eh, plánu plánu pro Irák. A toto zahájení se bude konat, nebo respektive už se koná, už začalo. A nejprve bych chtěl poděkovat eh, vašemu výboru za veškerou práci, kterou odvádíte v oblasti azylu a migrace, a to v návaznosti zejména na situaci ve Středomoří. Jak víte, z pohledu eh, UNHCR Eh, velice pozitivně hodnotíme tyto akce a operace ve středozemním moři, a to zejména v oblasti příjezdů po moři. Eh, tam eh, vidíme, že letos významně vzrostly počty příjezdů. Už letos došlo k zhruba 80-90 tisícím příjezdů přestože víme, že zatím ještě není sezóna na začátku roku, kdy by lidé běžně cestovali a e, naloďovali se na neplavbyschopné lodě. E, je to e, fenomén, který se neohrává pouze ve Středomoří, je to globální jev. Právě jsem se vrátil z velice důležité regionální schůze v Bangkoku. Jak víte, v Andamanském moři a Bengalském zálivu dochází k podobnému vývoji tam jsou to smíšené skupiny obyvatel. Poslední, co zaznamenáváme, je, že zejména Řecko je nyní postiženo a e, v současnosti e, roste zejména v Turecku a Řecku počet e, uprchlíků a když se podíváte do statistik, tak většina jich přichází právě do Řecka. A většinou jsou to Syřané, uprchlíci ze Sýrie, jsou to ale také Iráčané, právě proto ten apel na Irák je velice důležitý. Jsou to také lidé z Eritreje a ze Somálska. Dochází tedy k určité diverzifikaci těch toků, což znamená, že je zapotřebí činit solidární opatření s těmi zeměmi, které jsou zejména postižené. A to je především Itálie, Řecko, ale také Malta a několik dalších zemí. Proč k tomuto jevu dochází právě teď? Působí tady eh, několik faktorů. Za prvé, v uplynulých letech vzniklo mnoho konfliktních situací, které nebyly vyřešeny a mnoho konfliktů vlastně propuklo znovu. Tady mám na mysli Libii. Situace v Libii nám dělá největší starosti na několika frontách. A znamená to, že výsledkem je, že Libye sama v současnosti není schopna podniknout velice důležitá opatření v oblasti eh, kontroly hranic, ale také eh, reakce na migrační toky a také v oblasti azylu, azylu eh, jako spolupráce v rámci OSN a tak dále. To vzhledem k tomu, že současná vláda je nefunkční. Zjišťujeme také, že Probíhající konflikt v Sýrii způsobuje, že lidé prchají ze země. E, nyní ten konflikt trvá už pátý let, protahuje se, a mezi těmi masami syrských uprchlíků v sousedních zemích e, e, se šíří pocit beznaděje. 1,2 milionů uprchlíků je v Libanonu, přestože ta země sama má pouze 4,5 milionů obyvatel, eh, Jordánsko přes 6 milionů, eh, Turecko zhruba 8 milionů a eh, to je tedy závratný počet Syřanů v sousedních zemí, kterých neustále přibývá tak, jak pokračuje ten konflikt a přibývá vysídlených osob. Znamená to, že lidé ztrácejí naději a snaží se hledat hledat jiné způsoby, jak eh, žít dál, jak pokračovat se svým životem. Což je oblast, která si zasluhuje naši pozornost. Tuto situaci nelze řešit izolovaně od eh, ostatních eh, situací. My velice vítáme diskuzi, která probíhá ohledně Evropské agendy pro migraci. Tam jsou velice důležité prvky, které plně podporujeme vzhledem k naší globální zkušenosti. A samozřejmě vnitroevropská solidarita, ten návrh na eh, přemysťování eh, osob, který eh, komise vydala a který se týká zhruba 40 tisíc lidí v postižených státech Řecku a Itálii, tak to vnímáme jako velice důležitý signál solidarity se zeměmi, které jsou tímto problémem postiženy a to samozřejmě za podmínky přijetí určité zodpovědnosti. Další návrh, který předložila komise minulý týden, se týká přesídlování a vy se zabýváte dalšími eh, legálními alternativy. Samozřejmě eh, UNICEF ze svého hlediska se velmi zabývá přesidlováním a například loni došlo k zhruba 80 tisícům případů přesídlení a sami evropské země e, e, přijali pouze 8500 přesídlených osob, e, což znamená, že v Evropě ještě zbývá učinit hodně práce. Návrh komise na 20 tisíc míst pro přesídlené osoby je velice vítaný, ale z, naší, z našeho pohledu, vzhledem k těm obrovským potřebám, které máme, bude potřeba mnohem více zvýšit toto číslo a to e, urgentně. Já vím, že vy hledáte e, legální alternativy. My jsme vydali dvoustránkový dokument o e, legálních alternativách na základě naší globální zkušenosti a na základě praxe jednotlivých států po celém světě. My vám ho dáme rádi k dispozici je to shrnutí eh, oblastí, kde by legální alternativy byly velice efektivní, jako je humanitární přijímání. Eh, tady eh, je vůdčím státem zejména Německo, pokud jde o Syřany, pak také soukromé sponzorské programy, kde by se spojovali soukromí aktéři a další aktéři občanské společnosti Eh, nevládní organizace a tak dále a společně se podíleli na eh, programech přijímání. Humanitární víza fungují například velice dobře v Brazílii, eh, přijímání příbuzných, včas, rychlejší sjednocování rodin, ale také schémata pracovní mobility by bylo dobré bylo by to dobré vzhledem k tomu, že mnoho osob ze syrské a irácké populace eh, je velice kvalifikovaných, tak by bylo dobré zohlednit, jestli by nemohli eh, se účastnit schémat pracovní mobility. A pak je tu samozřejmě to přesídlení jako takové, to je velice důležitá právní alternativa, která by umožňovala lidem nemuset nastupovat na nebezpečné lodě a e, pouštět se do riskantní cesty po moři. My tedy velice vítáme vaše úvahy na toto téma a velice spoléháme na vaši podporu. na to, že nám pomůžete zejména v kontextu Středního východu a Severní Afriky, tak, aby lidé měli legální alternativy, samozřejmě na základě určitých parametrů a kritérií. A tady bych možná už skončil. Děkuji vám moc krát a ještě jednou se omlouvám, že nemůžu zůstat déle. Děkuji vám za vaši prezentaci. A nyní pan Turk musí jít a někteří z vás možná máte otázky, které byste mu rádi položili. Já jsem velice vděčný za to, že eh, kolegyně pana Turka, paní Kendler, tady zůstane, takže, eh, takže předá vaše otázky dál a dostanete od něj odpovědi. Já nyní představím eh, další řečníky. Poté, co jsme si až poté, co si vyslechneme spolu zpravodaje a poté se vrátíme k obvyklé proceduře stínových zpravodajů a otázek dalších poslanců. Já se omlouvám, je to trošku nestandardní, ale myslím si, že je to e, nejlepší způsob, jak prodiskutovat všechno, co prodiskutovat chceme v tom čase, který máme k dispozici. Nyní tedy e, děkuji e, vám, pane Turku, děkuji vám za vaši prezentaci. A e, nyní se vrátíme k pořadu jednání. A jak už jsem říkal, je to diskuze o situaci ve středozemním moři a o potřebě e, holistického přístupu Evropské unie k migraci. E, spolu zpravodajové jsou paní Roberta Mecola a paní Kienge, která přijde za chvíli, má dnes trochu spoždění. Chtěl bych pouze říci, že se dnes budeme soustředit na dvě témata. Vývoj bezpečných a legálních cest pro uchazeče o azyl a uprchlíky do Evropské unie a také politiku přesidlování a související politiky integrace Evropské unie. To je jedno téma. A to druhé je efektivní implementace společného evropského azylového systému, včetně role EASO. Já představím za chvíli naše řečníky, ale nejprve požádám paní Mecolu, jakožto spoluspravodajku, aby nám uvedla eh, tuto problematiku. Děkuji, pane eh, předsedo. Také děkuji našim hostům za to, že mezi nás přišli k této důležité diskuzi. Práce na této zprávě nás přivádí k velice humánním výzvám týkajících se diskuze o migraci. Jedná se o rizika, kterým čelí lidé, kteří hledají ochranu v Evropě. Často se ztrácíme ve statistických číslech, když hovoříme o e, migraci. A velice snadno se zapomíná e, na to, že když pomine to, e, pomine to volání kamer, tak tato situace se nám vytratí z hledáčku. Po nějaké době se ovšem zdá, že lidé zapomínají a to až do doby, kdy se utopí ve středozemním moři další množství lidí a pak si uvědomíme, že už nemáme dost času, pokud vůbec nějaký čas na to, abychom eh, řešili tuto realitu a abychom se s ní nějakým způsobem vypořádali. Legislativa se nedá vytvořit ve vaku. Jakožto zákonodárci musíme pochopit, co eh, co žene lidi k tomu, aby prchali, jaké před nimi stojí překážky a jak Evropská unie eh, na úrovni všech institucí i členských států může tyto problémy řešit. Je jasné, že pokud nebudeme mít komplexní a celostní přístup, který by zkoumal všechny aspekty migrace, nedostaneme se nikam. Jedním z těchto aspektů je hledání e, bezpečných a legálních cest pro lidi, kteří e, usilují o ochranu a hledání způsobů, jak pomoci jejich situaci ještě předtím, než se ocitnou v rukách pašeráků na neplavbyschopných lodích a než se e, budou topit v moři. Musíme se musíme překonat ten koncept pevnosti Evropa. A e, jak už zaznělo dříve, imigrace není problém, který e, je třeba řešit. Je to realita, kterou je třeba zvládat. Přístup Evropy se musí vylepšit a určité bezpečné a legální trasy pro ty, kteří potřebují ochranu, musí být eh, nedílnou součástí systému, který musí dávat lidem možnost jinou, než eh, vydávat se na pospas pašerákům a riskovat své životy. Jak říkávala, jak říkávala eh, komisařka Malmström, azyl nemůže být loterie. A měla pravdu. Musíme posílit legální nástroje migrace, abychom zajistili lepší koordinaci a management migrantů, a to z humanitárních důvodů. Přesídlování je rozhodně jedna z těchto možností a každý členský stát musí sehrát svou roli. Je zapotřebí, aby to všechny státy dělali jednomyslně, máli to mít trvalý efekt. Návrh komise ohledně tohoto eh, programu je dobrým krokem. Je samozřejmě zapotřebí doplnit to eh, dobrými eh, integračními praktikami. Nestačí pouze přesídlit osoby, musíme jim také dát nástroje k tomu, aby si mohli vybudovat budoucnost. Nástroje jako systém humanitárních víz musí být zlepšeny. Členské státy eh, musí dávat příležitosti k aplikaci humanitárních víz ve třetích zemích. Je zapotřebí vytvořit podpůrný systém eh, na budování další kapacity pro humanitární víza, eh, který musí mít k dispozici všechny potřebné zdroje k tomu, aby uspěl. Právě tak eh, školní víza a eh, usnadňování vstupu mladým lidem za studijními účely a školením, je, to je třeba proskoumat. Členské státy by měly umožnit cílený přístup ke školení a vyššímu vzdělání pro migranty. Dočasný pobyt pro účely vzdělávání v Evropské unii umožní eh, mobilitu vzdělání do zemí původu migrantů a to přispěje k udržitelnému rozvoji. Je to eh, jeden malý způsob, jak postavit ty země na vlastní nohy, aniž bychom způsobili odliv mozku, který reálně existuje eh, v dotyčných zemích. Musíme také ale zkoumat nástroje, jako je směrnice o dočasné ochraně a postarat se o to, abychom se nikdy neocitli v situaci,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 kdy eh, budeme slychat argumenty, eh, jak je, jaký vysoký přítok uprchlíků spustil tuto směrnici. A já tady nemluvím jen tak, eh, jen tak do větru, my jsme to už zažili. Hromadný příliv do jednoho státu znamená hromadný příliv do celé Evropské unie. A k tomu členské státy potřebují zacílenou pomoc samozřejmě. Pokud jde o společný evropský asilový systém, je jasné, že členské státy mají sdílenou odpovědnost o to, aby přijímali uchazeče o azyl eh, důstojným způsobem, aby s nimi zacházeli eh, spravedlivě a podle jednotných standardů, tak, aby bylo jedno, kde žadatel požádá o azyl a výsledek byl podobný. Eh, to je jeden z ústředních principů a je to jeden z důvodů, proč potřebujeme efektivní implementaci CEAS. Je zapotřebí realizovat jednotný azylový prostor v Evropě a to, co nejdříve, což si žádá včasnou a adekvátní transpozici azylového balíčku v členských státech. Já podporu podporuji e, zvýšení e, výměny osvědčených postupů a expertních znalostí a posílení kapacity EASO, aby vytvořila platformu pro takovouto výměnu a harmonizované vyřizování případů. E, po pokud jde o nouzové plány této agentury a hodnocení připravenosti, tak ty jsou zapotřebí proto, aby členské státy byly připraveny předem. Musíme ale také zajistit, aby Dublin paradoxně nezvýšil tlak na ty členské státy, které potřebují čidit pravý opak. Proto se musíme posunout k povinnému systému relokace uvnitř Evropské unie a e, já e, Očekávám eh, návrh komise, který má přijít později v letošním roce a který by eh, řešil všechny problémy rovného zacházení ze strany členských států. Velice se těším na dnešní diskuzi a nyní eh, dám slovo ostatním panelistům a kolegům. A vím, že, se, vím, že z dnešní schůze si toho rozhodně eh, eh, mnoho odneseme, protože jde o ústřední část zprávy eh, mé kolegyně Kienge a dalších stínových zpravodajů, včetně mě. Děkuji. Thank you very much indeed. Děkujeme, vážená paní Mecelo. Spoluzpravodajka bohužel ještě není mezi námi, takže já navrhuji následující věc. Podíváme se na ostatní řečníky, kteří jsou připraveni a zároveň stínové zpravodaje. Myslím si, že několik poslanců rovněž se již přihlásilo o slovo, takže já bych je požádal, aby byli trpěliví. Já samozřejmě budu se snažit o to, aby měli možnost vystoupit, ovšem až postupně později na našem programu. Samozřejmě, že si to poznamenáme. Dámy a pánové, a nyní, jestli dovolíte, dostáváme se k dalším našim hostům, kteří jsou mezi námi. Dovolte, abych je přivítal. Nejprve to bude doktor Tilleman, docent v oboru evropské politiky v institutu Department of Government and European Institute v rámci tohoto Evropského institutu z London Schools of Economics. A ten samozřejmě bude hovořit rovněž o této problematice bezpečných a legálních cest. A dále zde máme Krisa Polete, který je jedním z mm, zásadních spolupracovníků a poradců Evropské rady pro uprchlíky a exulanty. Původně měl vystoupit rovněž pan Brýs, Ano, ano, původně. Chtěl jsem, právě jsem chtěl říct, že původně měl vystoupit i pan Brýs, bohužel nemůže vystoupit na dnešním zasedání, protože víme, že ve Francii čelí určitým problémům v současné době, má jiné priority, takže bohužel nemůže být mezi námi dneska dopoledne. Takže jestli dovolíte, nejprve to bude pan profesor Tileman, ten distribuční klíč ohledně kvót, pokud jde o žadatele o mezinárodní ochranu. To je záležitost, která je samozřejmě nesmírně diskutovanou záležitostí i u nás v Evropském parlamentu, i na jiné půdě a samozřejmě se požádali, abyste, po, abyste nám určitým způsobem popsal ty tři různé distribuční klíče, takže prosím, pane profesore, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji také mnohokrát za vaše pozvání. Jsem mezi vámi velice rád a rád přispěji do této významné diskuze. Byl jsem požádán o to, abych se zaměřil konkrétně na jeden klíčový aspekt nedávných návrhů, které byly předloženy ohledně přesídlování a vnitřního přesídlování, neboli to je myšlenka, jak Eh, ty kvóty eh, pro přesídlení eh, nebo obecněji přesídlování nám mohou pomáhat k tomu, abychom lépe sdíleli zodpovědnost v členských státech a abychom podporovali efektivní ochranu takovýchto osob celé EU. Takže já bych chtěl vít především z toho, že jsem přesvědčen, že v Evropské unii eh, je zapotřebí eh, sdílet zodpovědnost a tedy poskytovat lepší příležitosti eh, pro uprchlíky a tyto kvóty k tomu mohou významným způsobem přispět. Všichni víme, a pan Turkuš o tom hovořil, zmiňoval se o tom, že tu jsou eh, určité nedostatky v tom stávajícím systému ohledně přesidlování a přemysťování uprchlíků, protože příliš málo členských států se eh, prozatím tohoto účastní eh, s relativně nízkým objemem uprchlíků, ale také víme, že do několika členských států se soustředí také velký počet těchto žádostí o azyl a příliv uprchlíků. Na základě nedávných návrhů komise, vidíme, že dochází k obrovskému skoku vpřed. A objevuje se perspektiva eh, toho, že, že půjde posílit eh, současnou snahu a lépe sdílet zodpovědnost. Nicméně je to také vysoce kontroverzní otázka, takže já bych v těch pár zbývajících minutách se chtěl zaměřit na ty nedávné návrhy ve světle dosavadní zkušenosti, kterou máme se stávajícími eh, eh, distribučními počty mezi jednotlivé členské státy. A také bych se chtěl zaměřit na hlavní prvky toho návrhu komise a na možné potenciální nedostatky a možnosti toho, jak zdokonalit nebo zlepšit toho, eh, ten text, který máme na stole. Když srovnáme sdílení zodpovědnosti, je důležité, abychom měli na mysli eh, dvojí eh, realitu. Na jedné straně Politici mají možnost si zvolit určitá distribuční pravidla, ať už jsou tedy tvrdá nebo měkká, můžeme je tedy nazvat závaznými či nezávaznými také. Je zapotřebí také rozlišovat eh, čísla, jakým počtem eh, nebo jakým objemem čísel chtějí členské státy přispět, zda stejným způsobem, stejným množstvím, anebo eh, zda ten mechanismus přerozdělování bude umožňovat, eh, aby některé členské státy přijaly více a druhé méně těchto žadatelů. Proto jsem připravil ten následující následující obrázek. Jsou tu tedy různé nástroje, které umožňují potom členským státům, aby eh, se rozdělili podle určitých kategorií. Je to určitý implicitní eh, trend. Některé členské státy eh, možná více finančním způsobem napomáhají, jiné členské státy zase pomáhají přímo přijímáním těchto uprchlíků, jako jsou některé členské státy EU. Co se týče těch distribučních pravidel, eh, tak tu je na jedné straně jeden ten rozměr, je například eh, zkušenost eh, s německým distribučním klíčem, to je tedy rozdělování uprchlíků do jednotlivých spolkových zemí v Německu. A tento návrh také reflektuje určité z těchto, nebo tento návrh komise také Eh, reflektuje nedávné iniciativy eh, v tomto směru. Eh, pak je tu možnost zavést jednat o různých číslech, například ti aktéři, kteří poskytují více eh, míst na přesídlení, mohou být kompenzováni finančně nebo eh, nějakým způsobem se ty kvóty takto mohou měnit. Ten návrh komise eh, z minulého týdne je se zaměřuje na jeden rozměr, třeba že je tu taky zvážen ten aspekt financování, především se zaměřuje na počty. Jak ty stávající eh, státní mechanismy na evropské úrovni eh, souvisejí s návrhem komise? Někteří si možná vzpomenete, že některé eh, strany již před několika lety hovořily o tom, že by se dal použít ten Eh, model Königstein, ten eh, německý distribuční model, to je věc, kterou německá vláda navrhla již na počátku 90. Eh, let, ale tehdy to nebylo podpořeno. Takovýto návrh nicméně vytváří určitý základ pro stávající myšlenku distribučních kvót. Toto je ten takzvaný eh, keneštajnský model, který byl navržen před několika eh, lety. A nyní jej vidíme v této verzi, eh, která se zaměřuje na dva distribuční klíče. Za prvé to jsou kvóty žadatelů o azyl založených na velikosti populace a kapacitě HDP. To jsou tedy dva zvážené aspekty. Pokud to srovnáme s nedávným návrhem komise, eh, který je zaměřen na přesídlení i na vnitřní přesidlování, Vidíme, že se zde objevuje ještě dodatečný prvek, který původně nebyl v těch textech, který se původně nediskutoval. 20 tisíc míst pro přesídlení se má vytvořit v průběhu dvou let. Máme 40 tisíc míst pro přesídlence z Itálie a Řecka. Eh, tak to byla předběžně zvážena. A když se hovoří o možné distribuci, návrh komise rozšiřuje kritéria pro eh, distribuci jako takovou. Nejedná se tedy jen o populaci daného členského státu a HDP členského státu, ale také jde o to, eh, kolik eh, žádostí o azyl už ten členský stát má průměrně, jakou má nezaměstnanost a také kolik míst již poskytl žadatelům o azyl a uprchlíkům. Kromě toho, eh, co zde již bylo v tom původním návrhu, tu jsou ještě dodatečná finanční opatření a doprovodná opatření. To znamená, že členské státy, které umožňují takto eh, přisídlení, mohou získat 6 000 eh, eur na každého přesídlence, což může být následně ještě upraveno. A jak tyto nedávné návrhy můžeme srovnat s tím, co už jsme měli v minulosti? Rád bych poukázal na několik různých potíží nebo možných nedostatků. Samozřejmě ten návrh obecně je dobré přivítat, ale mm, má i eh, několik prvků, které je zapotřebí eh, zdokonalit. Prvním takovým tématem je věc, o které se zmiňovala již paní Mecola, a to je onen mechanismus ad hoc. Ehm, to znamená, že ten stávající návrh není natolik automatický, ehm, má to být sice dlouhodobý mechanismus, který se předložit komise ehm, již v tomto roce, ale ke konci roku. Nicméně tento návrh prozatím je spíše eh, jednorázový a eh, zdá se, že ten okamžik, který má ehm, vyvolat eh, uplatnění kvót, zdá se být trochu náhodný, do jakého státu a kdy eh, mají ti uprchlíci a přesilenci být distribuováni a podobně. Eh, druhým eh, takovým prvkem, který je zapotřebí vylepšit, je jsou omezení možnosti pohybu jednotlivců, kteří jsou jaksi uživateli nebo příjemci tohoto eh, systému, ať už se jedná eh, o přesídlení anebo o uprchlíky. Neboli je tu eh, omezení ve výběru cílové země. To může být odůvodněno na základě nějakých pravidel zaměřených na rovnost, na rovné příležitosti, Ti, kdo jsou eh, takto přesídlováni a získají takovýto status v členském státě, pak mohou mít ale potíže s tím, aby přešli někam eh, jinam. A eh, pak tu je otázka, jak to vyřešit v souvislosti s dublinskými pravidly. A takovéto opatření se zdá být disproporční. Jsou tu tedy um, mm, zašleněna opatření, která omezují pohyb u těchto uprchlíků. Ehm, šlo by tedy o to, jak eh, vytvořit nějakou výjimku z Dublinu, protože už nyní dochází k jaksi nespravedlivému rozdělování eh, uprchlíků. Eh, pak je tu třetí bod a to je omezená možnost preferencí. Například mělo by se zvážit eh, slučování eh, rodin a výběr eh, cílových zemí kvůli jazykovým faktorům. To všechno je například nyní ignorováno. A měli bychom mít na mysli dlouhodobé cíle možnosti integrace osob, které které žádají o takovéto opatření a mají být přijaty do daného členského státu. Je jasné, že ta snaha vyhledat nejvhodnější zemi by navyšovala složitost celého systému. A myslím, že se o tom eh, vyjádří eh, další eh, kolegové. A nyní čtvrtý bod. Na rozdíl od mm, dalších návrhů Eh, ten stávající návrh, který nyní máme na stole, eh, neposkytuje mnohorozměrný mechanismus. Ano, jsou tu určitá finanční opatření, ale neumožňuje obchodování s kvótami, jak už se o tom zmínili eh, někteří řečníci, což má samozřejmě své výhody i nevýhody. Eh, Rapaport a Moraga eh, k tomu dodávají, že by bylo zapotřebí mít možnost obchodovat s kvotami v tomto novém eh, systému kvot. Bylo by zapotřebí vytvořit takovýto trh pro kvóty tak, aby někteří mohli snížit svou kvótu a přitom přispět finančně těm, kteří jsou ochotni tu kvotu zvýšit. Tímto by ten systém byl efektivnější a um, také by pozbuzoval k účasti členské státy, které původně se zdráhají nebo se zdráhaly přijmout tento systém kvot. Toto samozřejmě navyšuje rozporuplnost tohoto návrhu. Efektivita a ochota účastnit se jsou důležité v širší diskuzi o návrhu e, komise. Obecně bych chtěl e, dodat, že samozřejmě to je důležitý první krok, a Evropský parlament a e, tento výbor si zaslouží hold za to, že se zabývá těmito složitými otázkami souvisejícími s imigrací stávající návrh alespoň nám mm, přednáší eh, možnost eh, postoupit dál, eh, vytvořit lepší příležitosti v Evropské unii a projevit solidaritu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám mnohokrát. Nepochybně máte určitě dotazy a budeme rádi, když budete moci zůstat, pane Tělemane. A reagovat na dotazy. Za ECRE, e, jak e, e, víte, to je organizace, která zastupuje 287 nevládních organizací, které se zabývají uprchlíky a exulanty a je zastupována paní panem, panem Krisem Poletem. Prosím. Děkuji, pane Kikope, a rád bych poděkoval i Libe výboru za to, že jste nás pozvali na vaše dnešní setkání. My vítáme tuto iniciativu vašeho výboru Libe v této oblasti připravit zprávu z vlastní iniciativy k tomuto tématu. My skutečně vítáme pozornost, kterou věnujete celému tomuto problému. Pan předseda již se o tom zmínil. Já zastupuji Evropskou radu EKRE. E. Ano, my jsme skutečně združením 80 asi pěti nevládní organizace z 37 zemí v Evropě. Mnoho těchto států jsou členské státy Evropské unie. Samozřejmě, že pokud jde o implementaci, společného evropského systému v oblasti asilu, implementace standardů v této oblasti, které již byly schváleny na evropské úrovni spolu s parlamentem jakožto zákonodárcem. To je jedna z našich hlavních aktivit, hlavních obav, kterým se věnujeme. My jsme se zapojili do této oblasti společně s vámi, s Evropským parlamentem, když se vyjednával celý balíček o asilu a v současné době se snažíme monitorovat velice úse, pozorně sledovat, co se děje při přímo na místě. Všechny ty standardy víme, že ty, které již byly v této oblasti přijaty, byly zlepšeny v mnoha oblastech. Máme ještě určité obavy u některých jiných standardů a snažíme se samozřejmě velice pozorně, co možná nejpozorněji sledovat implementaci těchto standardů. Nejenom pokud jde o transpozici do národní legislativy, ale skutečná legislativa přímo v praxi. Jak jistě víte, občas zde může být určitý rozdíl mezi tím, co je na papíře a tím, co je v praxi. Takže jestli dovolíte, řekl bych následující věci. Využijeme dva nástroje v rámci naší práce, v podstatě dvě databáze. Je to informační databáze pro problematiku azylu, toto je databáze, která se zabývá praktikami v této oblasti, pokud jde o akceptaci detenci v 16 členských státech a Švýcarsku a zároveň EDAL databázi. To je databáze, která sbírá informace o jurisprudenci v této oblasti. Jurisdikci, to je velice důležité, to znamená, jakým způsobem soudy implementují, aplikují právo v této oblasti. Proč to říkám? Nejenom proto, že samozřejmě vás chci informovat o tom, co děláme, jakožto naše organizace, ale zároveň si myslím, že je zásadní, když se podíváme právě na implementaci společného evropského azylového systému, důležité je si uvědomit, že veškeré názory, perspektivy, pohledy bereme v potaz. My samozřejmě víme, že existuje skutečná EASO, to znamená, že EASO sbírá veškeré tyto informace, konkrétní mnoho informací statistického charakteru, zároveň o jednotlivých praktických postupech této oblasti. Čili my samozřejmě toto vítáme v rámci společného evropského asilového systému. A zároveň se ale domníváme, že i ten pohled právníků musíme vzít v potaz a iniciativy, které rozvíjíme, právě se snaží nějakým způsobem doplnit celý tento systém, aby jsme měli ucelený pohled na azylový systém v Evropě. Čili prosím vás, ano, abyste se podívali na všechny ty informace, které máme k dispozici, aktuální záležitosti, které, jsou, které vlastně jsou v souladu s vašimi postupy. Pokud je o všechny tyto aspekty společného azylového systému, v deseti minutách to prostě nemohu projednat, prodiskutovat, to je nemožný úkol, to se mi nepovede Ovšem, jestli dovolíte, alespoň dvě takové zásadní oblasti, které pro nás znamenají tu nejvyšší důležitost v současné době, tím se budu věnovat a poté ještě několik slov k tomu, jakou zvláštní roli by mohl hrát Evropský parlament a především výbor LIPE s ohledem na implementaci a monitorování tohoto systému, společného systému a samozřejmě i to, jak funguje agentura EASO. My samozřejmě sdílíme obavy v této oblasti, pokud jde o to usnesení, jež přijal Evropský parlament v rámci holistického uceleného přístupu k migraci, jak zajistit efektivní implementaci a efektivní společné standardy v této oblasti. I přesto, že 15 let zde máme harmonizaci a legislativní harmonizaci v této oblasti, domníváme se, že v této oblasti ještě pořád přetrvávají obrovské výzvy, pokud jde o implementaci a zároveň obrovské výzvy, pokud jde o žadatele o azyl a základní práva. Jeden z hlavních problémů, společných problémů tohoto společného systému je to, že zde jsou obrovské rozdíly v praxi, v právních rámcích, v rámci jednotlivých členských států a samozřejmě i pokud jde o uznávání, pokud jde o rozdíly, akceptace, procedurální postupy, eh, nerovné rozdělování tohoto břemene mezi jednotlivými státy. To všechno samozřejmě jsou různé obavy, které právě vedly Evropskou unii k tomu, že se snaží o společný přístup a společné politiky v oblasti azylu. Pokud jde o, o, ty, eh, o uznávání, o rozdíly v oblasti uznávání, poměr v tomto uznání, ano, to samozřejmě v praxi existuje. Samozřejmě, že za těmi čísly ta realita ještě musíme vzít v potaz různé profily, různé případy, samozřejmě ovšem ty rozdíly existují a jasně poukazují na to, že zde je velice odlišné vnímání mezi jednotlivými členskými státy ohledně toho, kdo skutečně potřebuje či nepotřebuje mezinárodní ochranu. A to je záležitost, které se věnuje ASO. Rovněž se věnuje této problematice. Nevím, zda pouze prostřednictvím praktické kooperace, spolupráce tento zásadní problém společného evropského asilového systému může být vyřešen. Druhá velice důležitá záležitost z ohledu žadatelů, s ohledem na žadatelů azyl a nevládní organizace je samozřejmě i ta možnost přijetí v jednotlivých státech. Samozřejmě, že toto je problematika, které se věnuje mnoho členských zemí, pokud je o žadatelů azyl. Máme zde příklad Řecka, Bulharska minulém roce, ale zároveň i jiné země, kde byste například ani neočekávali takové tlaky ve větších zemích, ve Francii, přístup vlastně například k ubytovacím kapacitám žádatelů o azyl. Toto je z dlouhodobého hlediska skutečně strukturální problém i v této zemi, u které byste to neočekávali, čili nejde pouze o problém v takzvaných těch nových členských státech. Skutečně ne, je to celoplošný problém a my samozřejmě víme, že je Evropský soud pro lidská práva pokud jde o, tuto, o tyto podmínky přijetí, recepce těchto žadatelů. To samozřejmě musí vzít v potaz i u těch transferů v rámci Dublinu a samozřejmě národní podmínky se musí vzít v potaz a národní soudy se tomu rovněž věnují. Druhý aspekt, na který bych rád poukázal, je přístup ke kvalitní právní poradě pomoci v členských státech. Proč to říkám? Proto, že v rámci směrnice o asilovém postupu došlo k, k, k vylepšení, zlepšení. Máme zde různé bezpečnostní klauzule, doložky, pokud jde hlavně o tu první část celého tohoto asilového postupu. Je tam několik těch principů, které jsou k dispozici hned na počátku. Ovšem přístup k právní pomoci je právě, právě zásadní v rámci toho frandulového principu, to znamená té první etapy této procedury asilové celý tento proces se stává čím dál tím komplikovanějším a přístup k právní pomoci a poradě je zásadní pro žadatele o azyl, aby skutečně mohli mít přístup eh, jednak těšit se svých základních práv a zároveň procedurálních ochranných doložek, které máme v rámci evropské legislativy k dispozici. Vidíme zde různá opatření v současné době, různé samozřejmě rozpočtové škrty, různé odrazovací záležitosti, které v podstatě neumožňují právníkům, aby poskytovali tuto právní službu a právní pomoc žadatelům o azyl. A to vše bohužel vede k tomu, že v praxi čím dál tím méně mají žadatelé o azyl možnost získat takovou právní pomoc. A v takových situacích a v takovém kontextu právě, kde je to nejvíc zapotřebí. Například v těch detenčních centrech, záchytných centrech, na hranicích, tam právě bychom takovou právní pomoc potřebovali, právě tam bohužel je mnoho překážek, které brání využívání takové pomoci. Třetí záležitost, já bych nepracoval pro EKRE, kdybych se nezmínil o Dublinu samozřejmě. Dublin samozřejmě. A všechny ty příklady, o kterých jsem se před chvíličkou zmínil, ty rozdíly, které zde existují mezi členskými státy, ilustrují právě to, na čem je založen dublinský systém. To znamená, všechny členské státy by mohly být považovány za bezpečné země, všechny členské země EU plní základní práva, mm, povinnosti v této oblasti. To ovšem není pravda, ta realita je někde jinde a musíme to vzít rovněž potaz, nesmíme na to zapomínat. Dublinský systém je zásadním bodem celého Evropského společného azylového programu a systému. To znamená, že sám o sobě vlastně představuje v tomto ohledu problém. Rád bych rovněž poukázal na to, že některé prvky dublinského nařízení, základy, na kterých je toto nařízení položeno, ta hierarchie nebo postaveno, ta kritéria, hierarchie, na základě kterých členské země jsou určeny jakožto zodpovědný stát, v tom kterém případě některé eh, záležitosti ani nejsou respektovány. Velice často ta ustanovení ohledně rodin velice často vůbec v těchto kritériích není. Druhý prvek, o kterém bych se rád zmínil, je článek 30 3 dublinského nařízení. Tam se hovoří o důležitosti dobrého, kvalitního systému, monitorování toho nouzového plánování a o tom, aby Evropská unie byla schopna zabránit krizovým situacím v jednotlivých členských státech. Toto se zatím bohužel neaplikovalo a my se ptáme proč my v podstatě vlastně od samotného vstupu v platnost tohoto nařízení dublinského jsme právě čelili několika takovým situacím v Bulharsku, Řecku, Itálii a tak dále. To znamená, že jsme viděli, že se to nevyužívalo v praxi. Samozřejmě, že zde máme nyní na stole návrh komise, hovoří se zde o článku 78.3 a ten by snad měl být tím správným článkem v tomto ohledu. My vítáme samozřejmě aktivitu komise v této oblasti, ovšem to se využívá pouze v naléhavých situacích, zatímco článek 33 by měl zabránit právě těm krizovým situacím. A velice rychle, velice stručně, já vidím, že už nemám čas, takže velice rychle, jaká je role Evropského parlamentu, ale této rozprávě. Domnívám se osobně, že jsou zde tři základní oblasti, samozřejmě monitorování, implementace, to je zodpovědnost komise, protože ona je strážkyní eh, smluv. Ovšem samozřejmě, že my víme, že mají omezené zdroje, samozřejmě, že vidíme, že jsou zde určité snahy, aby se zahájil například eh, řízení pro porušení povinnosti v případě, povinnosti, v případě potřeby. Ovšem váš výbor by mohl občas připomnět tyto povinnosti komisi, pokud to bude možné. A zároveň si myslíme, že výbor Libe by se mohl aktivně zapojit a přímo se podívat na místě v reálu, k čemu dochází. Mohli byste zorganizovat takové návštěvy, podívat se skutečně na mm, v praxi, mm, jak na ty dobré příklady, dokonce špatné příklady. V EU to je velice dobrá záležitost. A dále je to fond pro migrace a pro asilové podmínky v té, problémy v této oblasti, který poskytuje určité finanční prostředky pro členské státy při implementaci jejich závazků a povinností. A je velice dobré se podívat přímo v reále, jak se využívají tyto finanční prostředky, jakým způsobem. A i zde by Evropský parlament mohl hrát velice důležitou roli. Děkujeme, to je opravdu úžasné. Děkujeme ještě jednou, pane Polete, pokud bych mohl požádat o to, abychom dotazy kladli až trošku později, tak to by bylo dobré. Děkujeme. A nyní, paní Kienke, naše spoluspravodajka je již mezi námi. Takže než se dostaneme ke stínovým zpravodajům, pravděpodobně by paní spoluzpravodajka chtěla vystoupit. Takže prosím, paní Kienge, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Není tu vojenské řešení pro lidskou tragédii, k níž dochází ve Středomoří. Je zapotřebí mít komplexní přístup, zaměřovat se na kořeny příčin a na řešení situace migrantů a uprchlíků. Potřebujeme mít eh, řádné a legální eh, kanály migrace. Tato slova byla vyslovena generálním tajemníkem OSN Ban ki na eh, nedávné návštěvě Říma zoufalé pokusy těch, kdo prchají před chudobou, pronásledování nebo prostě jen sní o lepší budoucnosti. Ehm, na to nemůžeme reagovat militarizací hranic anebo posílením ochrany hranic, protože takovéto politiky vedou migranty k tomu, aby šli nebezpečnější cestou a aby se svěřili do rukou uh, Eh, převaděčům, eh, kteří eh, se nemusí štítit ani smrti. A v nedávných diskuzích jsme se zaměřovali na řešení naléhavých situací s krátkodobým horizontem a na ochranu evropských hodnot. Ano, potřebujeme okamžité řešení, ale to musí být současně i dlouhodobé, protože jen tak můžeme skutečně změnit migrační politiku. A musíme měnit veškeré nástroje, které v souvislosti máme, tak, abychom kombinovali ideálním způsobem vnější i vnitřní politiku. Tak to je zapotřebí reagovat a jedině tak se nám podaří zodpovědně čelit migračním eh, vlivům. Je zapotřebí využívat spolupráce, kterou už máme s třetími státy. Ano, to jsou prvky, které již jsou zvažovány, nicméně zapotřebí ještě posílit. Nedávné eh, návrhy na přesídlení 20 eh, eh, tisíc osob v následujících letech je takovým drobným, skromným krůčkem vpřed. Je zapotřebí mít humanitární koridory a myslím, že před námi ještě hodně dlouhá cesta. Nebude se jednat jen o 20 tisíc lidí a nebo o přesídlení 40 tisíci eh, lidí eh, v průběhu mnoha let, protože ve dvou letech už uvidíme, jak vypadá onen migrační tok a my tedy očekáváme od Evropské komise v souvislosti a v souladu s tím, co navrhl Evropský parlament, legislativní návrh, který bude obsahovat trvalý eh, postup, trvalý systém reakce na migraci, protože Náš kontinent, který je mm, jednou z nejvíce industrializovaných oblastí světa, má v současné době půl miliardy obyvatel a je zapotřebí, abychom eh, řešili tedy tyto žádosti o azyl. Víme, že někteří experti již hovořili o konkrétních příkladech eh, na základě praxí, které se osvědčily na místě a z nich lze výjít. Otevření eh, regulérních a legálních bezpečných kanálů znamená eh, vyhlášení eh, války převaděčům, je zapotřebí, abychom přijali ambiciozní politická opatření zaměřená především na integraci imigrantů a také na svobodný pohyb eh, uprchlíků. Věřím, že integrace je klíčem k budoucí migrační politice Unie, která bude úspěšná. Před námi stojí výzva vytvořit takový postup, který se bude především zaměřovat na integraci migračních toků eh, do eh, ekonomického, eh, sociálního přediva členských států, tak, aby měli svou pozici vyváženou stejně jako evropští občané, aby měli také práva a povinnosti. A tímto způsobem je zapotřebí řešit sociální inkluzi a příliv migrantů států. Chtěl bych uvést eh, přednést příklad starosty Katánie nebo eh, Lampeduzy, eh, kteří jsou takovým zářným příkladem v tom, jak řešili tuto situaci. A také obyvatelé Sicílie mm, prokázali obrovskou velkodušnost a soucit, když přijeli deset, více než 10 tisíc eh, migrantů. Je zapotřebí ehm, se podívat na to, co vyplývá eh, z nařízení z Dublinu, protože již neodpovídá tomu, co je zapotřebí vyřešit. Ehm, na nás však je, abychom předložili návrhy na změny, abychom měli takový návrh, ehm, který má být tedy modifikovatelný, stejně jako jsou jiné legislativní návrhy a legislativní texty. Na základě článku 78.3 smlouvy zapotřebí jednat. Zatím jsme ukázali nesměle první krůčky a tímto můžeme otevřít cestu velkému precedentu. Byl by to signý, silný signál a otevřela by se e, silněji evropská integrace, Připomínáme si 30. výročí podepsání šengenské dohody a měli bychom pracovat na tom, abychom přednášeli ambiciozní návrhy, aby uživatelé eh, mezinárodní ochrany eh, požívali také eh, svobody pohybu a usidlování v členských státech. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát paní Kengle, a nyní zde máme celou řadu dotazů a komentářů. Ještě bych rád dodal a chci ještě něco oznámit. Eh, eh, pokud eh, se týče tlumočení do slovenštiny, již není možné, do slovenštiny již není tlum, možné tlumočit, nicméně lze hovořit slovensky. A já doufám, že to lze přeložit i do angličtiny. A nyní budou uh, hovořit stínoví zpravodové, následně koordinátoři. Eh, prosím, zachovejte řečnický čas dvě minuty, abychom měli čas pro všechny řečníky, kteří žádali o slovo. A pak prosím, bude možné hovořit jen po minutu a půl, abychom měli čas také na odpovědi našich expertů, našich dvou zpravodajů. Eh, pokud se budete obracet na naše hosty, na závěr budou mít naši hosté také prostor se stručně eh, vyjádřit. Paní Stims to ještě není, ale paní Vixerom ano. A protože bude muset záhy odejít, předám jí slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych nejprve se chtěla obrátit na všechny řečníky dnešního rána a poděkovat jim za to, že mezi nás přišli. Děkuji za to, že jste se s námi podělili o své zajímavé zkušenosti. Jakožto stínová zpravodajka eh, za liberály jsem společně s kolegyní Judith Sargentini z frakce Zelených sestavila pracovní dokument o legálních a bezpečných cestách do Evropské unie, cestách pro uchazeče o azyl. To je náš přístup k tomu eh, komplexnímu přístupu a měli bychom mít na paměti, paměti, že velká většina uprchlíků na světě se do Evropy nikdy nedostane. U těch, kteří k nám chtějí přijít, ti mají velice málo možností dostat se do Evropy bezpečným a legálním způsobem. Proto eh, te, existuje ten průmysl bezohledných pašeráků, který je velice prosperujícím biznisem. Eh, lidé jsou zoufalí a obracejí se na ně, protože nemají žádné jiné alternativy. A jediný způsob, jak snížit počet z úmrtí ve Středomoří a jak eh, zničit ten pašerácký biznis, je nabídnout nějakou alternativu. Pokud ta alternativa bude bezpečná a legální, pak lidé jsou dost chytří na to, aby jí dali přednost před tou ilegální cestou. Už teď jsou možnosti, jak eh, legální možnosti pro eh, žadatele o azyl, ale velice málo jsou využívány. Proto musíme posílit naši akci a eh, lépe využívat možností, které máme. V návrhu našeho dokumentu se tímto tématem zabýváme. Zabýváme se přesidlováním, humanitárními vízy, humanitárním přijímáním, lékařským hodnocením, soukromým sponsoringem, eh, přijímání rodinných příslušníků a příbuzných, eh, akademickými stipendii a tak dále, schématy pracovní mobility ještě. Chtěla bych něco říci k přesidlování a eh, humanitárním vízům. Jak víte, program UNHCR je velice zavedený, nicméně by bychom se neměli stydět říci, že je poměrně ostudný, protože zatímco Evropská unie přijímá 70% těch předsídlených, tak eh, eh, Evropská je, je vozet 12%, což je zhruba 7 eh, eh, tisíc obyvatel eh, v, se, v 15 z 28 členských států Evropské unie. Už jsem to říkala, že 13 členských států Evropské unie si nemůže mít ruce, jako kdyby to nebyla jejich odpovědnost, jako by se jich to netýkalo. Je jasné, že budoucí programy v Evropské unii budou muset být povinné pro všechny členské státy, které se budou muset účastnit a že také budeme muset navýšit ta čísla. Humanitární víza to je jiná věc. K tomu se nechci vracet, nicméně jsme to my, kdo je e, zodpovědný, kdo může za, tu, za ten začarovaný kruh. A my s ním můžeme také něco udělat. E, lidé dnes chtějí bojovat proti nepravidelné migraci. A já a paní z Argentiny jsme se snažili podívat hlouběji na to, co lze dělat eh, na základě stávajících ustanovení, které už teď máme. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji za to, že jste mi dal slovo tak brzy a já teď běžím na letadlo. Děkuji vám také. Vy jste samozřejmě navazovala na to, co říkal pan Týleman ohledně eh, Königsteinského systému a návrhu ALDE. A to, myslím, nadnesla vaše kolegyně paní Hirsch v roce 2011 a bylo to schváleno v roce 2012, jak o tom, říkal, jak o tom mluvil pan profesor. Děkuji tedy za váš příspěvek a děkuji také kolegovi eh, Hala Aho, který tady zastupuje eh, Helgu Stevens za ECR. Takže dávám mu nyní slovo. Děkuji vám, pane předsedo ta navrhovaná čísla 20 tisíc pro přesídlení a 40 tisíc pro přemístění, pro relokaci, to se mi zdá nerealisticky malé, když to srovnáme s celkovým počtem uprchlíků, kteří přicházejí do Evropy nebo kteří jsou v uprchlických táborech, v konfliktních zónách. Myslíte si tedy, že tato schémata nějakým způsobem odradí od toho, odradí lidi od toho, aby využívali ilegálních cest, jsou řešením, anebo je to jenom pohodlně malé číslo, které se dá prodat evropské veřejnosti? Dále čím dál více těch, kteří e, překračují středozemní moře, nepochází ze Sýrie nebo konfliktních zón, ale jsou to spíše ekonomičtí migranti ze západní Afriky a odinut. A má otázka proto zní, Mají tito lidé být zahrnuti do toho relokačního schématu? anebo e, budou žadatelé o azyl nějak předběžně hodnoceni, budou mít nějakou prioritu e, pro přijímání členskými státy. A poslední poznámku. Jak říkala paní Mecola, musíme e, věnovat pozornost úspěšné integraci imigrantů je patrně fakt, že e, žádná západoevropská země příliš efektivně neintegruje humanitární přistěhovalce ve velkých počtech. Otázka zní, je pravděpodobné, že tyto sociální, e, ekonomické a i politické problémy se, e, se sníží, pokud se výrazně zvýší jejich počet? Děkuji. Děkuji nyní Judith Sargentini. Děkuji, pane předsedo, a děkuji našim dnešním řečníkům. Moje kolegyně Cecilia Wikström už hovořila o pracovním dokumentu, který jsme vypracovali konkrétně eh, k tomuto tématu. Chtěla bych zdůraznit eh, informaci, kterou jsme dnes dostali od UNHCR Eh, je to dokument, který je velice moudrý a velice inspirativní pro nás. Neměli bychom se omezovat v našich úvahách o legálních cestách pro uprchlíky do Evropské unie. To, ta, netýká se to pouze distribuce, netýká se to pouze přesilování ani e, realokace. Já oceňuji vysvětlení pana Týlemana, Nicméně neomezujme se tím, že si řekneme, že toto je řešení. To je, řekněme, krizové řešení. Je zapotřebí přimět členské státy k tomu, aby něco dělali, místo aby se dívali jinam. Je zapotřebí najít legální cesty pro uh, uprchlíky, aby se dostávali do Evropy. A tady bychom se také neměli omezovat. protože eh, my se nesmíme dívat pouze na Středomoří, ale také na situaci na východě. Například v Maďarsku je poměrně složitá situace. Lidé se snaží po souši dostat do Evropské unie eh, přes východní hranici. Ten problém také stále trvá. A v minulosti, když bylo snazší získat turistické vízum, a kdy eh, kontroly víz u leteckých společností nebyly tak přísné, tak se lidé dostávali do západoevropských zemí přímo. A to je, myslím si, také jeden z důvodů, proč v každém případě potřebujeme eh, zrevidovat Dublin. My jsme omezili eh, vstup do Evropy pouze ze zemí, které jsou přímo na evropských hranicích. A tímto způsobem vlastně eh, ignorujeme ty další země. Já položím ještě jednu otázku, pane předsedo, a už skončím, protože vidím, že mi vyprší čas. Mohl by pan Týleman rozvést, co by se stalo, kdybychom použili distribuční klíč s mnoha různými eh, opt-outy, jak jste říkal na konci, které by umožnili eh, jakýsi obchod mezi členskými státy. Protože jsou země, které nemají tak vysokou eh, populaci uprchlíků, zejména ve střední a východní Evropě, ale eh, on to bude také takový, on je to takový začarovaný kruh. Do těchto zemí uprchlíci nepůjdou, protože tam nebudou mít zázemí, které jim bude pomáhat a nikdy se to nezmění, pokud se začne obchodovat s kvotami. Takže mohl byste rozvést tuto myšlenku? Děkuji, Judith. Nyní dám slovo koordinátorům kteří jsou tu zde a kteří by si chtěli vzít slovo. A nejprve tedy eh, dávám slovo paní Zipl za SD. Děkuji. Já bych začala takovým krátkým argumentem nebo prohlášením. Já jsem víc než zklamaná, že už máme komplexní přístup parlamentu a komise. Nicméně se zdá, že všechny členské státy, podle toho, co čteme a o čem debatujeme, nejsou příliš ochotny se tohoto komplexního přístupu účastnit neboli že se neangažují ve všech oblastech, které se týkají migrace. Některé členské státy nejsou ochotné spolupracovat v ani jedné oblasti a pokud ano, tak se soustředí na e, boj proti pašeráku vojenskými prostředky nebo nevojenskými. To ale rozhodně nestačí a e, chybí tady určitě, určité vedení těch největších zemí, těch nejrozvinutějších, které by měly udělat první krok a říct, musíme se zhostit naší zodpovědnosti, my se naší odpovědnosti zhošťujeme a vyzýváme ostatní, aby nás napodobili. A to je poměrně smutná situace. E, pak mám ještě otázku na pana Poleta, e, který hovořil o rozdílech mezi členskými státy ohledně toho, jakou ochranu dávají žadatelům o azyl. Tam jsou velice různé standardy. Víme, že e, letos v létě je zapotřebí implementovat nový azylový balíček ve všech členských státech a já bych se vás chtěla zeptat, jestli eh, vnímáte nějaký, nějaký zájem členských států, ochotu, eh, prosadí, ochotu implementovat to, na čem se rozhodli v asilovém balíčku, tak, aby letos nebo příští rok už existovaly nějaké společné standardy v asilové politice. Děkuji. Já se velice rád poslouchám a mám tu čest předsedat eh, dnešnímu eh, zasedání, eh, tak si vyhradím, přes, přesto si vyhradím právo nyní nic neříkat a dávám slovo paní Ferrara. Grazie, prezident. Děkuji, pane předsedo. Především se velice ráda, že se hovoří o legálních přístupových cestách do EU. Od té doby, co jsme přišli do Evropského parlamentu, eh, tvrdíme, že zapotřebí mít legální přístup do EU. To je nejlepší způsob, jak bojovat eh, s obchodníky s lidmi, kteří vydělávají na jejich zoufalství a využívají nedostatku jiných právních alternativ. A proto souhlasím s paní Kienge ohledně toho, že že spíš než se pouštět do nějakých vojenských akcí nebo bombardování by bylo mnohem vhodnější a moudřejší podporovat legální cesty vstupu do EU. Trochu skeptičtější jsem ohledně návrhu Evropské komise v tom smyslu, že mají představovat krok vpřed tyto návrhy, protože tady se týká eh, věc jen eh, omezeného počtu žadatelů o azyl a jedná se jen určité nouzové situace. Po tisícovkách umrtí eh, ve Středomoří se začalo hovořit o dočasných mechanismech. A já si přeji, abychom co nejdříve našli nějaké definitivní Eh, mechanismy sdílení zodpovědnosti mezi členskými státy. Samozřejmě, že prvním krokem musí být změna eh, dublinského nařízení, eh, které zde bylo již několikrát zmíněno. Zajímavé na prezentaci pana profesora Tilemanta bylo ohledně těch preferencí neboli možnosti priority eh, slučování rodin a také úvah, protože tu jsou další aspekty preferenční, které by umožňovaly lepší sociální integraci. Já s tím plně souhlasím a proto se chci zeptat, jak tedy distribuovat ty kvóty, protože ve chvíli, kdy je tu určitý limit pro každý členský stát, jak můžete toto skloubit, tyto limity, jak můžete skloubit s možností využití preferencí žadatele o azyl a také jakým způsobem zjistit tyto preference. A už se blížím k závěru. Eh, velice důležitým prvkem je také otázka financí. Eh, tím se zabývá i kolega Ignacio corrao protože tu je celá řada různých finančních prostředků ze strany členských států, ale obtížně chápeme, zda ty cíle, pro které jsou uvolňovány tyto prostředky, odpovídají také dosaženým výsledkům. Hovořilo se o tom, že v mnoha členských státech se nezaručuje ochrana základních práv u žadatelů o azyl a proto by pravděpodobně bylo vhodné seriózně uvažovat o tom, jak se ty finanční prostředky využívají a do jaké míry jsou efektivní. Děkuji. I'm not going to move to our... Děkuji a nyní se podíváme na ten širší seznam. Pokud byste mohli tak minutku a půl dodržet čas, tak jistě budeme mít příležitosti na odpovědi a poté spolu s ještě budou mít příležitost kratičkého vystoupení. Takže poprosím vás všechny o dodržení času, který máme k dispozici. Takže paní Guillaume je první, prosím. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dvě velice rychlé dotazy na naše hosty. První, který se týká HACR, My samozřejmě, samozřejmě jsme slyšeli, že teda vaše organizace je velice ráda, že zde máme tuto agendu, tento program k dispozici a to, že komise hovoří o těch nových možných zákonných cestách. Čili já bych se ráda zeptala, pokud jde o ten klíč redistribuce nebo přerozdělování, tak jak to navrhla komise, to znamená, to samozřejmě víme, jak to vypadá. Myslíte si, že byste mohli být jiná kritéria, která bychom mohli využít, řekněme, z zvážit jiná kritéria ještě nad rámec toho, co navrhla komise, zda by to mohlo fungovat či nikoli. A dále, pokud jde ten systém, například v určitých třetích státech, například určitých soukromých možných iniciativ v Austrálii, které v podstatě vím, že vaše organizace rovněž trošku podporuje, jak to vypadá v některých členských státech nebo v některých třetích státech, jakých způsobem to funguje. A pokud jde o radu ECRE, jestli dovolíte, otázka na pana poleta, ten režim mm, žadatelů o ASIL. Víme, že zde jsou určité indikátory, které by, se, které by měly zlepšit ty normy, přijímání, procedury, postupu. Komise se z, zaměřila především na implementaci těch stávajících záležitostí, které jsme my už trošku um, změnili v posledním našem volebním období. To si myslím, že je dobrá záležitost. Ovšem v rámci harmonizace, ano, samozřejmě, za to teda podporujte, jakým způsobem se na to díváte, za je to mm, dobrý přístup. A v operační spolupráci v rámci tohoto společného režimu asilového informace o zemi původu, výměna informací a tak dále. Pokud pokročíme v rámci této harmonizace, zda bychom měli jít směrem nahoru tímto směrem. Jak se na to díváte, na tu harmonizaci? Děkujeme za EPP, pan Stechovský má slovo. Pane předsedo, i za dnešní poměrně vtipné, eh, vtipné řízení této schůze. Je to příjemné oživení První věc, kterou bych eh, chtěl říci, eh, tak eh, bych chtěl ke kvótám, že opravdu 8 měsíců nedělám nic jiného, než každý měsíc se snažím navštěvovat eh, uprchlické tábory eh, napříč evropou a sledovat, eh, sledovat problematiku. navštívil jsem jak itálii tak jsem navštívil i další země abych opravdu se důkladně seznámil s touto problematikou a abych, nebyl, mm, abych neměl takový ten pohled středoevropana kterého se tento problém takzvaně netýká protože česká republika není cílovou zemí a dlouho asi nebude především kvůli obtížnosti, jazykové. Nicméně z hlediska globálního se, si musím dávat otázky, týkající se samotného summitního přesídlování, protože mně přijde, že ten návrh, který je udělaný komisí, je tak trošku populistický my máme 600 eh, eh, tisíc lidí, kteří za minulý rok požádali o mezinárodní ochranu na území Evropské unie, ale budeme přesídlovat pouze ve dvou letech 40 tisíc. To je otázka na vás, pane profesore, jestli je to číslo vůbec dostatečné. Pak je Druhá otázka je, pokud ty lidi přesídlím někam, kam ty lidé nechtějí, jestli mi tam ty lidé zůstanou to je otázka který, kterou eh, já se zabývám. moje rodina byla vysídlena eh, z pohraničí před eh, nebo za druhé světové války a pak se zase někam vracela. prostě my samotné to vysídlování nucené máme za sebou a vím že jsme vždycky úplně nebyli s tím přesunem spokojeni. a otázka další velmi důležitá kterou nikdo neotevřel a jsem moc rád že jste ji otevřel zrovna vy pane profesore. Kdo kdo ponese náklady na to přesídlení. Já jsem viděl ty utečenecké tábory, viděl jsem, jak je jednotlivé státy střeží, jakým způsobem jsou ty lidi přemysťovány z jednoho tábora na druhé. Jak ty lidi budeme přesídlovat? Ano, pane předsedo, vidím vaš ty, tak mi dovolte uh, poslední dotaz. Ten můj poslední dotaz je ohledně jednáme o globálním přístupu. Globální přístup je ten, že opravdu si myslíme že jenom kvóty zachrání, zachrání vlastně tu situaci a sníží to napětí, které třeba dneska prožívá Itálie eh, nebo Řecko? Já jsem vám umožnil, vážený pane kolego, více času, protože jste tak velice hezky o mě hovořil, tak to mě potěšilo. Děkujeme moc krát a nyní pan Jurek. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Především, si dovolíte, nesmíme zapomínat na to, že Rada přijala v podstatě zásadu dobrovolného přístupu. To není pouze nějaká, nějaký pretext pro to, abychom nepřijímali komisní návrh. Myslím si, že je to zásadní, protože mé země například přijala mnoho takových rodin právě ze Sýrie uprchlíků a na základě právě tohoto principu, to znamená spolupráce s soukromými institucemi, aktéry, různými nadacemi, které organizují možnost přesidlování těchto lidí a velice podobně je to například i určitá regionální odpovědnost, která zde funguje v mnoha zemích. Často v současné době hovoříme o uprchlíci, kteří by, řekněme, by se chtěli dostat z jihu mm, nebo z jižní části Evropy, ale ne proto, že tam probíhá válka, <laughs> protože ta válka je tam již dlouho. Ne, ne kvůli tomu, ale proto, že tímto problémem samozřejmě se, že se jim věnujeme a že v podstatě to jaksi motivovalo i právě ty převaděče. Ano, samozřejmě u nás ve střední Evropě například my jsme přijímali mnoho lidí z Čečen, Čečenů, tatarských Krymu, tata, Rus Krymu a tak dále. Často se na to zapomíná, vůbec se o tom nehovoří. Nesmíme zapomínat na to, že hranice právo, suverenita, to je v podstatě suverénní moc a tak dále. Pravomoce, to jsou samozřejmě i práva našich lidí, práva našich orgánů, které zajišťují demokratické hodnoty našich zemí. A to musíme chránit. Velice dobré, že na tato, na tato témata diskutujeme, ovšem ta rozhodnutí, která přijímá komise v poslední době, především musíme si uvědomit, že radikálně, radikálně se liší od toho, na čem se domluvili naše státy na radě. A to si myslím, že tímto způsobem dobrou spolupráci nikdy nevybudujeme. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Pani Wimber, má slovo. Tak feude. Děkuji za slovo. Já bych chtěla položit otázku eh, panu, eh, tu, panu eh, Tilemanovi a sice je, velice, je to téma velice důležité. Když to vezmu z, pohledy, z pohledu mé země, eh, tak eh, tam eh, ten humanitární, ta, ta humanitární pomoc má cílit právě na pomoc lidí, lidem přímo na místě, tak, aby to mohlo financovat ten masivní příliv uprchlíků do Švédska. To je podle mého názoru velice špatné. Poslouchala jsem paní Mecolu. Vy hovoříme o legálních cestách, ale my už máme legální cesty a můžeme doporučit eh, členským státům, aby přijímali uprchlíky podle kvot a já si myslím, že by to neměla být nějaká loterie, ale co z toho bude, když milion Libíců bude stát frontu na to, aby se, cestalo, aby se dostali do Evropy. Kdo je bude vybírat? Ona to bude v podstatě loterie. A pokud jde o integraci do Švédska, tak já vám můžu prozradit, jak to vypadá, když eh, ta, my jsme země, která bere nejvíc uprchlíků uprchlíků e, v celé Evropské unie a je to katastrofa. Vůbec to nefunguje a je to čím dál horší. E, jsou tam čím dál větší geta, izolované oblasti, e, které policie nezvládá, kde jsou pořád požáry a podobně. A takže integrace ve Švédsku je terčem tvrdé kritiky. Eh, pokud jde o eh, přesídlování eh, a o to, že bychom měli přijmout 40 tisíc v nejbližších dvou letech, tak co uděláme s těmi dalšími 100 tisíci, kteří nedostanou povolení k pobytu? Jak to bude vypadat? To, těch, ten počet lidí, kteří přepluli středozemní moře, se zvýšil o 100% od roku 2014, těch takzvaných ilegálů. Ti zkrátka zmizí nebo se s nimi bude něco dělat? Protože těch 40 tisíc je opravdu velice málo. Pak jsme tady také slyšeli, že ti, kteří nepřijímají podle kvot uprchlíky, tak mají být trestáni. Co je to za politiku? Eh, podle mého srdce solidarita znamená eh, pomáhat co nejvíce lidem a dělat to tak, aby mé srdce s tím souhlasilo a ne, abych k tomu bylo, byla nucena. Já bych toho chtěla říct ještě mnoho, ale nemám už čas. Děkuji vám. Thank you very much. Um, and now, um... Děkuji a nyní paní Revo Dalon Bonfoy. Merci. Děkuji vám, pane předsedo. Především chci poděkovat za prezentace dnešního dopoledne a velice stručně bych se zmínila o tom postupu relokace. Myslím, že e, komise přináší velice dobrou věc. Všichni zdůrazňují, e, že kvantifikování na 20 tisíce mimo realitu a ta realita se každý den rozrůstá. Ten počet se zvyšuje. Co se týče kvóty, myslím, že to je provokace, pane Tilmansi, když jste hovořil o výměně kvót, o tom obchodování s kvótami eh, protože to je provokace. Hovoří se přece o lidech a hovořit o kvótách. Eh, hovoří se o kvótách emisí, ale ne o kvótách lidských bytostí a když se hovoří o tom e, cíli zbližování nebo slučování e, rodin, ten je zapotřebí mnohem více brát v úvahu. E, UNHCR má být zodpovědný za hodnocení a relokaci těchto imigrantů do členských států. Na jakém základě takto budou NACD postupovat? Podle jakých pravidel? Protože třeba uvažovat o tom, že je zapotřebí eh, zvažovat všechny možnosti přístupu imigrantů a eh, jsou to uprchlíci, eh, žadatelé o azyl a musíme uvažovat ale také o humanitárních vízech a musíme přemýšlet o tom, co dělají státy, ty třetí státy, ve kterých jsou tito občané třetích eh, zemí, například v Egyptě nebo v Turecku nebo jinde. A připojí se k tomu, co řekla paní Sipa, další. Děkuji. Paní Dali. Grazie, chair, u grazie Děkuji vám, pane předsedo. Chci velice poděkovat řečníkům. Mám několik dotazů. Návrh komise, to je pravda, že je to veliký krok vpřed ale podle mého názoru poskytuje jen krátkodobá opatření a když se podíváte na ten rozměr, eh, tak návrh eh, přednesený komisí má velice omezené eh, rozměry. Tato mm, strategie nezvažuje země původu a my se musíme zaměřit i na ministry zahraničních věcí, protože Eh, tady se jedná o naši zahraniční politiku. O zahraniční politice to hovoříme. Také mám pár komentářů k dalším věcem. Pan uh, Turk hovořil o imigrantech, kteří vyžadují eh, mezinárodní ochranu. A tento návrh se zaměřoval na Syřany, Eritrejce, ale nemluví se tam už o Eritrejcích a Somalcích. Takže co se stane s těmi lidmi, kteří nejsou Syřané nebo nejsou Eritrejci? Eritřané a Eritrejci a žádají o mezinárodní ochranu. 20 tisíc osob se má relokovat za dva roky. Eh, mějme prosím na paměti, že jen o tomto víkendu 5 tisíc lidí eh, překonalo Středomoří. Eh, takže co se s tím Prahem 20 tisíc lidí stane, až se překoná? Budeme zpátky na políčku číslo jedna zase na začátku? Pane profesore Tilemane, ohledně těch distribučních klíčů a těch kritérií, Neměli bychom tam začnout ještě další kritéria, například velikost onoho státu, to je také kritérium a to nebylo zváženo, eh, když se hovořilo o distribučním klíči a vytvářel se ten distribuční klíč a tím to skončím. Děkuji, paní Majer. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, ik zal heel kort zijn. Ik vind het Děkuji. Budu velice stručná, pane předsedo. Osobně si myslím, že je značně naivní se domnívat, že takovéto kvóty a distribuční klíče umožní dosáhnout solidarity. Žadatelé o azyl si možná přejí jet do Švédska nebo Nizozemska a nenechají se zadržet nějakým distribučním klíčem, protože se budou moci pohybovat svobodně v šengenském prostoru. Pane Tilmace, jak si myslíte, že to bude fungovat v praxi? Thank you very much. Uh... Děkuji. Abychom dokončili tento seznam. Pan Deprej, zdá se, že to se celý den. Od prvních kom- komentářů eh, k předsedovi až do večera zdá se, že tu, že tu máte velice mnoho eh, práce. A vítám vás opět u mikrofonu. Já jsem se připravoval, pane předsedo. Co se týče dnešního tématu, chtěl bych říci, pane předsedo, že zapotřebí zvažovat dvě věci. Za prvé, je zapotřebí umožňovat eh, legální cesty eh, migrace. Jsem také pro humanitární víza a ten holistický přístup je nutný pro budoucnost. Ale eh, pozor, protože já si nedokážu eh, představit, že by legální cesty migrace mohly zabránit ilegální imigraci a ty humanitární víza také nebudou pro kdo potřebují nějakou ochranu, potřebujeme nějaký systém, který bude právně eh, k dispozici těmto. Takže eh, nesmíme propadnout myšlence, že to jsme schopni vyřešit takovýmto způsobem. Musíme zvažovat, co budou dělat převaděči, protože to jsou akcelerátoři poptávky. A je, Eh, oni působí eh, na evropském území mimo něj. Takže to jsou otázky, které si položí, pane Tilemanci. Co se týče eh, toho distribučního mechanismu navrženého komisí, tam skutečně, když Itálie a Řecko se budou rozhodovat mezi těmi lidmi, kteří k ním přijedou, kdo bude redistribuován, tak co se stane potom například ve Francii, že Eh, eh, si nechají ty, kdo nejsou problematičtí a, a pošlou pryč ty, kdo jsou problematičtější, ty pošlou do jiných zemí. Jak se to bude dělat? Eh, potom členské státy, jak jste říkal, některé členské státy nechtějí přijímat tolik uprchlíků a mohou tedy jaksi finančně zasáhnout. Vznikne tedy nějaká burza? Já jsem připraven Eh, eh, poskytovat pomoc, ale čím více budeme poskytovat, tím více se bude eh, navyšovat ta poptávka. Takže mě docela překvapuje vaše reakce. Vy jste řekl, že by to mohlo pomáhat. Tak u těch osob, které budou relokovány, jaký typ víza dostanou, jaký budou mít status, Eh, budou tedy uživateli této relokace a jaký status budou mít přesně. Já jsem pro eh, posílení eh, prostředků finančních a návrhu rozpočtu na rok 2016, ale vidíme, že se rozpočet snižuje oproti roku 2015. Děkuji. Myslím, že musím vyjádřit vděčnost eh, mnoha kolegům za to, že dodržuje řečnický čas, protože nyní máme čas pro eh, naše řečníky, aby mohli odpovědět na dotazy. A také spoluspravodajové se budou moci vyjádřit, budou mít minutku, minutku a půl pro každou kolegyni, abychom skončili včas tento bod na pořadu jednání. Takže prosím, nejdříve předám slovo paní Kendle, já jsem slyšel, že tu jsou ještě tady dva řečníci, kteří by mohli reagovat a pan, pan Thielemann tady bude hovořit jako první. Thank you very much. Um... Děkuji za slovo. A rád bych poděkoval za všechny dotazy. Bylo mi řečeno, že mám tři minutky k dispozici, abych odpověděl na všechno. Tak to je samozřejmě nemožné pro akademika, který samozřejmě většinou je připraven hovořit v takových těch slotech po hodinách. Jestli dovolíte, tři věci. Některé z takových těch témat, které se zde opakovaly, jedno z hlavních bylo následující. Zda ty navržené mechanizmy jsou dostačující, zda je to skutečně teda to zázračné řešení jediné, které by to mohlo všechno vyřešit. Samozřejmě, že ne. Ne, nikdo to netvrdí je zde mnoho, mnoho záležitostí, které do toho zapadají celková čísla, finanční kompenzace, které by mohly členské státy obdržet. Můžeme samozřejmě zvážit další kritéria alokačního mechanismu, různé poměřování těchto kritérií, vážený poměr těchto kritérií, o tom se v současné době hovoří. To vše samozřejmě bereme za bernou minci, to nějak s tím všichni souhlasíme. Ovšem já osobně si myslím, že tím alespoň tvoříme takový dobrý základ, princip, který bude poté vyžadovat více praktické solidarity, sdílení, odpovědnosti, břemene, čili je to takový první důležitý krok. My se nesnažíme okamžitě přes noc vyřešit ten problém, my se snažíme zlepšit stávající systém. A všichni asi souhlasíme s tím, že ten systém prostě není zatím dobrý, ten stávající systém. Druhá věc, která zde zasněla, potenciální zneužívání tohoto systému. Řekněme, že ekonomičtí migranti by rovněž se mohli stát beneficienty tohoto nového mechanismu. Návrh komise v tomto ohledu hovoří jasně. Tato pravidla se budou aplikovat pouze na ty, kteří mají primea facie při case, to znamená to dosie pro ochranu, pokud jde o prahovou hodnotu uznávání, ta by měla být 75% nebo 75% a výše ta prahová hodnota toho uznání té potřeby. To by snad mohlo nějakým způsobem trošku i zmírnit obavy ze zneužívání a neúčinnosti tohoto systému. A poslední bod? No to obchodování s kvótami mě jakožto akademika požádali, abych zde nastínil různé možnosti, které máme na stole. Já osobně si myslím, že ano, že to bude určitá záležitost kompenzací obchodování. Ano, víme, že Dublin a transfery v rámci dublinského systému nefungují dostatečně, čili čistě teoretického hlediska to obchodování s kvótami by mohlo maximalizovat efektivitu tohoto systému. Samozřejmě, ale že toto by sebou neslo mnoho nevýhod a já osobně si myslím, že v stávajícím okamžiku ty diskuze o obchodování s kvótami pravděpodobně trošku uh, rozmělňují ty možnosti a v podstatě vlastně by mohly být využity těmi, kteří jsou proti tomu sdílení zodpovědnosti, by mohli říct, z těchto humanitárních obav prostě my nejsme ochotní podporovat tento postup. To je tuto myšlenku, to je téma do další diskuse. Ovšem, Obecně řečeno, ten návrh komise si myslím, že je obecně řečeno jde v dobrým, dobrým směrem. Mohl by to být takový základní princip, který by se měl dále rozvíjet. Samozřejmě, že my budeme ještě prostřednictvím sekretariátu našeho výboru mít možnost se s vámi spojit, pokud ještě cokoliv nebylo zodpovězeno. Pane Polete, prosím. Ano, děkuji. Děkuji za slova, děkuji i za dotazy, které zazněly tři minutky. Skutečně to opravdu není moc zlová doba. Ne, dobře implementace, jak vypadá stávající implementace, pokud jde o transpozici i v rámci mezinárodního práva, asilový balíček EU. Já skutečně vím, jak to přesně vypadá, ta transpozice u celé 28. Ty země, které my v prostřednictvím databáze AIDA sledujeme, tak tam můžeme říci, že ta transpozice je pomalá v mnoha z těchto zemí. lhůta je 20. července 2015, takže se nám to blíží a my vidíme, že v mnoha zemích buď zatím ještě pořád diskutují o návrzích reform, nebo vláda v těchto zemích připravuje návrhy reformy národní asilové legislativy. Čili toto je fenomén, který je společný mnoha oblastem a především v této oblasti, samozřejmě. Ale je, e, máme zde některé země, které například jsou opravdu takovými průkopníky, pokud jde o takové restriktivnější systémy tohoto společného systému, ještě předtím, než se ten balíček vlastně přijal. Dokonce jedna země ještě předtím, než vlastně ta směrnice o podmínkách přijímání byla přijata, už vlastně splnil podmínky, pokud jde o podmínky, které se týkají zadržování detence a tak dále, čili některé země jsou opravdu daleko. A dále přesidlování, uprchlíci, kteří přichází z humanitá- na základě humanitárních víz, jaký status mají tito lidé. To záleží na národní legislativě, bohužel, a ta se liší mezi jednotlivými členskými státy. Jsou členské země, které poskytují určitý typ humanitárního statutu na národní úrovni. Jediné členské státy zpracovávají tyto žádosti prostřednictvím národního asilového systému a buď jim udělí nějaký status uprchlíka nebo subsidiární ochrany, čili ta praxe je opravdu různorodá. Je to propojeno i s tím, že vlastně ten skutečný statut ochrany, který je poskytnutý nebo může být poskytnutý na základě tohoto společného evropského azylového systému, je různorodý. Není to evropský statut EU a to je samo o sobě problémem, což bychom mohli právě například vyřešit tím, že eh, tam bude, budou ty transfery a že si budeme vzájemně uznávat tyto statuty. A dále je to zlepšení kvality, implementace standardů. Dotaz zde zazněl v tomto hledu. Je zde mnoho možností. Hmm. V současné době například máme takové společné zpracovávání žádosti o azyl, to testujeme v současné době, to je rovněž součástí návrhu komise u přesidlování, realokace, to znamená, ano, například právě ty žádosti, které přichází z Itálie, z Řecka například, my se díváme nyní na možnosti fungování v praxi tohoto systému. Samozřejmě, že to musí být otestováno, ovšem musíme k tomu přistupovat velice opatrně, obezřetně. A to je propojeno s tím, jak jsem říkal na počátku, že jsou zde různé pohledy na eh, to, jakým způsobem interpretují jednotlivé státy potřebu mezinárodní ochrany. U Francie například je to 26% u Eritrejců, zatímco ostatní země, například mají eh, tuto tento práh nad 75%. Čili pokud by to dělali francouzi, samozřejmě pokud jde o Eritrejce v Itálii nebo, nebo v Řecku, tak samozřejmě já se ptám, jak by vypadal ten výsledek. Samozřejmě EASO mm, a jejich hodnocení samozřejmě je v tomto velice jasné. Musíme se věnovat i těmto aspektům, těmto různorodým pohledům na uznávání. Děkujeme, paní Kandler, nyní má slovo, pokud k tomu chcete ještě pár slov. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo, děkuji a já samozřejmě velice stručně, protože vím, že už nemáme čas, takže bych se vrátila pouze k několika těm bodům, které zazněly několikrát ze strany vašich členů. Pan Turk se ve svém úvodním slovu zmínil o tom, že podporujeme tento systém přesídlování, tyto návrhy, přemysťování, které navrhla Evropská komise, že musíme být realističtí a uvědomit si, že samozřejmě ne tím, že zde budeme mít těch 40 tisíc nebo to číslo 40 tisíc, to jsou osoby, které již se dostaly, vlastně už jsou v Evropě a že zde budeme mít program, který umožní přesidlování 20 tisíc lidí, že tím snad vyřešíme úplně všechny problémy lidí, kteří nelegálním způsobem se dostávají do Evropy a právě proto se potřebuje zaměřit na holistický přístup. Toto je pouze jedno opatření, jedno z mnoha opatření, která musíme v tomto ohledu přijmout. Samozřejmě, že vítáme toto opatření, ovšem nesmíme zapomínat na to, jaké jsou příčiny, jaké jsou příčiny toho, že tito lidé opouštějí své země a zároveň ty faktory, které dotlačily vlastně o tyto osoby k tomu, že jsou uprchlíky v jiných zemí kolem Syrie, Keni, Etiopie, Sudánu a tak dále. Čili co tyto lidi vlastně vyhání z jejich domovů a jakým způsobem bychom mohli po- posílit podporu a asistenci těmto zemím. Čili je to balíček mnoha opatření, které musíme přijmout a právní cesta je pouze jedním aspektem samozřejmě velice důležitým aspektem z našeho pohledu. Několik dotazů konkrétně se týkalo UNHCR, příklady právě toho soukromého sponsoringu, Austrálie, zde byla zmíněna i Kanada. Kanada má takový právě program soukromého sponsoringu, Německo, Syřanu myslím, že mělo takový omezený program tohoto charakteru rovněž, kdy to my samozřejmě můžeme se s vámi podělit ještě i na bilaterální úrovni o těchto informacích pro ty z vás, které by to zajímalo. A dále kritéria pro přesídlování UNHCR se zapojilo do mnoha, mnoha těchto eh, záležitostí s členskými státy EU i jinými zeměmi. Již po mnoha let na tom pracujeme, máme zde kritéria, která skutečně opravdu hovoří o, o právní, fyzické, psychické ochrany ochraně těchto osob, ženy v ohrožení, osoby s specifickými potřebami ohrožené skupiny, čili jsou zde konkrétní kritéria. UNAC právě udělá takový první screening těchto osob, těchto žadatelů, zároveň všech zemí, které samozřejmě jsou zapojeny do přijímání těchto e, e, osob a přemysťování. Nejde pouze o UNHCR, který sám by nějak vybíral tyto osoby a poslední záležitost, distribuční klíče, kritéria, která bychom mohli využít v tomto ohledu. Návrh komise již identifikoval některá kritéria v této oblasti. Samozřejmě, že zde můžou být diskuze ohledně další kritérií k těmto distribučním klíčům. Hlavní výzvou z našeho pohledu a to v podstatě se týká i toho, o čem jste se zmínil kolega, ty preference. Preference jednotlivců. Ano, měli bychom je vzít v potaz nebo ne. V současné době v tom návrhu komise individuální preference nejsou součástí tohoto plánu. Můžeme o tom vést diskuze o tom, jakým způsobem nebo jak by, nebo zda vůbec by to tam mělo být zahrnuto. Ano, když se podíváme například na takové přeslování u lidí z Keni, ty preference jsou tam často omezeny. Když se podíváme samozřejmě na otázku slučování rodin, lingvistické otázky, jazykové, kulturní, background a tak dále, to všechno musíme vzít potaz. Ovšem, v některých případech prostě nemáme tak rozsáhlou možnost této volby, když hovoříme s těmito lidmi, abychom vůbec mohli vzít v potaz tyto preference. Ovšem ano, je to určitá příležitost, která zde existuje, když jim to vysvětlíme, když samozřejmě řekneme, co se očekává před vůbec opuštěním země, po příjezdu. Ne, vždycky to funguje, ovšem v některých případech by to mohlo fungovat. A tím by ukončil můj příspěvek. Děkuji. Děkuji všem řečníkům. Já bych tedy chtěl zakončit eh, tuto část našeho dnešního pořadu jednání tím, že požádám zpravodajku, aby řekla pár slov závěrem, velice krátce. Nejprve paní Metzola. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat všem, kdo se vyjádřili v této diskuzi. Bylo by dobré, kdybychom tu měli také někoho z Evropské komise, protože jsme diskutovali o jejich návrhu a tak si myslím, že bychom měli pozvat Evropskou komisi na hlubší diskuzi o tomto návrhu. Myslím si, že všichni souhlasíme s tím, že něco je potřeba udělat. E, v konečném důsledku, a o tom se zmínilo mnoho kolegů, všechno záleží na premiérech členských států, kteří musí diskutovat o e, návrhu komise. Je zapotřebí, abychom my tady si vyměňovali naše názory a zdá se, že tento návrh je krokem správným směrem, je ale zapotřebí učinit ještě mnohem více. Proč byly zvoleny pouze dva členské státy? Proč není eh, zahrnuto eh, Somálsko? Eh, já pocházím ze země, kde 90, kde, kde 90 až 94 eh, eh, žadatelů o azyl je uznáváno a myslím si, že by bylo dobré diskutovat také o proceduře eh, modré karty. Pouze jeden jediný členský stát přijímá žádosti a z 19 tisíc jich bylo přijato pouze 1600. Toto by se mělo změnit v rámci společného zpracovávání žádostí o azyl. Je to velice důležité a je zapotřebí, abychom analyzovali tato témata. A abych eh, odpověděla panu aho, tak eh, předtím, než eh, se lidé dostanou do členských států Evropské unie, měli by jít na konzuláty členských států a tam, od, od tamtud potom do členských států a tam by měli případně dostat odpověď, že žádosti nebylo vyhověno. A poslední, co bych chtěla říci, a teď hovořím z perspektivy středozemního moře, myslím si, že pokud by členský stát, který není na pobřeží středozemního moře, tak by si neměl myslet, že je sproštěn odpovědnosti. Tato odpovědnost je naše společná, společná všem členským státům Evropské unie. Děkuji a nyní paní Kienge. Eh, Děkuji. Také chci zase poděkovat všem, eh, kdo se promluvili, všem zpravodajům, eh, pomohli nám, eh, abychom postoupili dál v naší práci. Tato práce ale musí být ještě dále prodiskutována, stejně jako uvedla kolegyně. Celá eh, těchto bodů se týkala komise, proto je zapotřebí, abychom také jednali s komisí a také, abychom od nich slyšeli více detailů, dozvěděli se vysvětlení k různým bodům a abychom mohli konkrétně reagovat na tento dokument. Eh, určité prvky tohoto návrhu musí být ještě detailně probrány, jako například modrá karta. To, co by se mi líbilo nejvíce, je mít konkrétní návrhy, příklady, mobility, cirkulární mobility pro modrou kartu. E, pokud tak už bylo učiněno v některých členských státech a pokud je zapotřebí nějak e, revidovat modrou kartu, e, tak je zapotřebí říct, že to není jediný nástroj pro ekonomickou migraci. Také zapotřebí se dále zabývat solidaritou v rámci EU. Byly tento systém byl přijat pro, dva, eh, pro dvě státní příslušnosti. A také bylo zmíněno, proč se to netýká Libíců, Iračanů, nebylo by tedy spravedlivější vynechat státní příslušnost. To všechno si musíme eh, představit a klást si tyto otázky a musíme více investovat do jednotlivých aktivit, které mají krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý eh, charakter, abychom reagovali na eh, tyto humanitární problémy, abychom tedy bojovali proti nejhlubším příčinám takovýchto jevů. Je zapotřebí také zajistit legální přístup migračních toků, jak už bylo řečeno. Děkuji. Děkuji všem eh, jsem velice věčný všem našim řečníkům za, za to, že se mezi nás dostavili a chtěl bych sdělit, že následující dvouhodinová eh, doba eh, bude věnována tomuto tématu 25. června. A eh, potřebujeme zpravodaje pro návrh komise a e, komise následně bude schopna na to zareagovat, jak už o tom hovořila paní Mecola. Děkuji mnohokrát za to, že jsme e, mohli tomuto tématu věnovat náš čas. Končíme mírným spožděním, ale teď bych chtěl poděkovat našim hostům a rozloučit se s nimi. conference stage using her hammer. could you please, uh, uh, please take your seat? Prosím, všichni se posaďte. V místnosti je poměrně hodně ruchu. Eh, bylo by lepší, kdyby si všichni sedli, abychom se mohli přesunout k dalšímu bodu pořadu jednání. Paní Sargentiny a další mohli by si prosím sednout. Právě vám říkám, abyste si sedla, paní z Argentiny. Vidím, že se nám tady potulujete. Tak, dámy a pánové, máme zhruba pětiminutové spoždění, což není tak hrozné, nicméně už bych chtěl pokračovat. Dalším bodem na našem pořadu jednání je situace v probíhajících vyjednáváních s radou, pokud jde o boji proti podvodům eh, poškozujícím finanční zájmy Unie prostřednictvím trestního práva. Dvěma zpravodaji jsou Ingeborg Gressle a také Birgit Zippel. Poslední trialog eh, o této směrnici se konal 2. června a spolu s pravodajkou za náš výbor je paní Zipl, jak už jsem říkal, a ta nám nyní dá aktuální informace o stávající situaci. A každý, kdo si bude chtít vzít slovo, samozřejmě bude moci, až paní Zipl skončí. Tak, paní Zipl, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, ten šestý trialog a první pro mě, jak všichni víte, Šestý trialog o směrnici o ochraně finančních zájmů se konal minulé, minulé úterý ráno a vedla ho má spoluspravodajka eh, paní Gresle. Lotyšské předsednictví zastupoval pan Juanson, eh, lotyšský stálý zástupce u Evropské unie. Eh, většina technických problémů byla vyřešena už na těch předchozích trialozích, takže nyní se diskuze soustředila na ta zbývající centrální témata podvody u veřejných zakázek, eh, práh pro závažné trestné činy a začlenění DPH do působnosti této směrnice. Pokud tedy jde o ten takzvaný eh, finální balíček, tak jsme učinili určitý pokrok v oblasti podvodu na veřejných zakázkách a tady už jsme velice blízko řešení. Nicméně u těch dalších bodů stále existují značné rozdíly mezi pozicemi parlamentu a rady. Pokud jde o sankce pro eh, soukromé osoby, eh, parlament chce eh, maximální trest pět let se závazným peněžním prahem 50 tisíc euro. No, oproti tomu rada navrhuje čtyři roky s nezávazným prahem 100 tisíc euro. My jsme navrhli, že bychom se mohli spokojit se čtyřletým trestem a zvýšením e, té meze na 100 tisíc euro, ale trváme na tom, aby to bylo závazné. Ta, aby tato hranice byla závazné a to rada nemohla e, přijmout. Pokud jde o e, promlčecí dobu pro obžalování, tak my chceme jednotnou promlčecí lhutu pět let. Rada ne, neakceptuje toto pravidlo a to v případě výjimky, kdy národní legislativa tomu brání. Tady eh, existuje už určitý nástin kompromisu, ale všechno záleží na tom eh, konečném balíčku. Eh, pokud jde o časové vymezení trestů, tak Rada chce období deseti let a parlament do, dobu pěti let. Takže kompromis sedm nebo osm let byl navržen ze strany parlamentu, ale to Rada nepřijala. Kromě toho DPH zůstává nejkontroverznějším tématem. Parlament plně podporován komisí chce uchovat DPH v rozsahu působnosti směrnice. Rada je naprosto proti tomu, aby tam DPH zůstalo, takže tady zatím žádný kompromisní návrh neexistuje. Byl to poslední trialog za lotyšského předsednictví, takže teď se těšíme na e, ten příští, který bude za lucemburského předsednictví a doufáme, že to přinese takový závan čerstvého vzduchu a nové perspektivy do pozice rady, zejména pokud jde o DPH, protože to je opravdu ten nejdůležitější bod pro Evropský parlament. To je ode mě pro tuto chvíli vše, pane předsedo. Děkuji. To bylo velice obsáhlé a velice informativní. Chce se k tomu někdo vyjádřit? Myslím, že je tu přítomno několik stínových zpravodajů, ale chtějí něco říci? Nemusí. Nemusíme to nijak protahovat, protože si myslím, že vysvětlení paní Zipu bylo velice jasné. Dobře, výborně. V tom případě si myslím, že máme dvě minuty předstih. Já nehodlám dělat přestávku na dvě minuty, v tom nevidím žádný smysl, takže můžeme rovnou přejít k dalšímu bodu a udělám to správně podle poznámek předsedy, které před sebou mám, takže řeknu. Vážení kolegové, to tady mám napsáno. Spravodaj za Libe, pan Kirkhope, připravil novou verzi návrhu zprávy a předložili 26. února 2015 tomuto výboru. Poměrně značné množství pozměňovacích návrhů bylo podáno 787. Já si myslím, že je to ve skutečnosti více, ale tady mám napsáno 787. Ty se týkají všech výše zmíněných témat. A výše zmíněná témata to jsou samozřejmě všechny problémy týkající se samotné zprávy. Dnes eh, se bude konat eh, výměna názorů. Konaly se tři schůze stínových zpravodajů, ale nejprve já, jakožto předseda, dám slovo zpravodaji panu Krkhoupovi. Děkuji, pane předsedo. Jak se pan předseda právě zmínil, tak o pozměňovacích návrhů k mé zprávě bylo opravdu hodně. Myslím si, že jejich počet reflektuje eh, důraz, jaký poslanci kladou na to, aby tato směrnice eh, se podařila. Evropský parlament se na plenárním zasedání eh, zavázal k tomu, že dospěje ke shodě do konce tohoto roku ohledně této směrnice. Jsem si jistý, že ostatní řeknou, že také toužíme potom, aby se stal určitý pokrok v nařízení o ochraně osobních údajů a to v podobném časovém horizontu a já si myslím, že věci se hýbou tímto směrem, což je poměrně povzbudivé. E, předpokládám, že znáte mou pozici a podle mého názoru e, tato směrnice není pouze zásadní pro boj proti mezinárodní kriminalitě a terorismu, ale je zásadní také proto, abychom vytvořili co nejvyšší standardy pro ochranu osobních údajů a zpracovávání osobních údajů a e, také správní a právní odškodnění. Veškeré naše úsilí o bezpečnost musí mít za cíl ochraňovat životy, ale také naše svobody. Podle mého názoru lze učinit touto směrnicí obojí, naplnit oba tyto cíle. Pokud jde o pozměňovací návrhy, které dorazily, tak eh, jejich škála je opravdu pestrá. Některé pozměňovací návrhy eh, požadují úplné odmítnutí této směrnice, jiné zase volají po eh, rozšířenějším sběru a sdílení osobních údajů. Některé pozměňovací návrhy eh, navrhují model pro směrnici i pro nařízení. Já jsem ve své revidované zprávě vyjádřil svou pozici zcela jasně, zdůrazňuji v revidované zprávě, protože e, některá média e, se neustále vyjadřují pouze k návrhu komise, což je z parlamentního pohledu nepřijatelné. Já mám svůj názor na všechny tyto pozměňovací návrhy, ale myslím si, že by bylo e, lepší, kdyby jejich autoři nám dnes vysvětlili své úmysly. Já jsem navíc teď tak dočasně uvězněn tady na předsednické židli a chci eh, vykonávat své povinnosti objektivně dnes. Podle mého názoru jsou tu ústřední prvky, kde můžeme dosáhnout kompromisu. A to eh, k těm patří eh, ustanovení a záruky pro ochranu osobních údajů, rozsah působnosti samotné směrnice a potřeba lepší výměny informací a více pravidel ohledně tohoto sdílení informací mezi členskými státy. Poslanci eh, zcela jasně usilují o to, aby pokud budeme činit eh, opatření, eh, policejní opatření pro ochranu osobních údajů, tak, aby k výměně informací docházelo, aby ta výměna informací byla efektivní a aby navržené nástroje byly správně implementovány je k ničemu eh, vytvářet nástroje, pokud je členské státy nebudou využívat nebo je nebudou užívat správně. A to je eh, pozadí mnoha těch pozměňovacích návrhů. Já si myslím, že máme mnoho zkušeností s tím, že prošlo důležité opatření, eh, které povzbudilo spolupráci a výměnu informací mezi policejními orgány a pak někteří z nás byli za poslední roky velice zklamaní tím, že to nebylo využíváno tak, jak mělo. Mnoho pozměňovacích návrhů se také týká toho, jaké trestné činy zahrnout do eh, této směrnice a také o potřebě nezbírat informace pouze eh, u letů mimo Evropskou unii, ale také u vnitroevropských eh, letů. Má osobní pozice je naprosto jasná. Jakmile budou existovat patřičné mechanismy právního odškodnění, pak vypracujeme směrnici, která bude, která bude obsahovat co nejméně děr, kterých by zločinci mohli využívat. Se stínovými zpravodaji jsme se setkali mockrát a pracovali jsme společně velmi konstruktivně. Já jsem realista a jsem optimista. Takže optimisticky předpokládám, že přežiju dnešní dopolední schůzi. Nicméně eh, shodneme se, eh, shodnem se nyní na všem Upřímně řečeno ne. Myslím si, že to bude jednoduchý úkol? Ne, nemyslím. Myslím si ale, že se nám povede zájemnou spoluprací dospět k řešení. A doufám, že se co nejdříve můžeme vrátit s touto zprávou do výboru a budeme moci hlasovat pro efektivní systém PNR, který budou moci podpořit eh, téměř všechny, nebo aspoň většina politických frakcí. Ještě mám obavy ohledně eh, proporcionality tohoto nástroje a tady si myslím, že je zapotřebí rychlého řešení řešení. E, s tím souhlasí komise, i rada, i členské státy, i e, policejní orgány, i Europol. Hrozby, proti kterým stojíme, jsou reálné a musíme najít řešení. A konečně eh, bych podle svých poznámek měl poděkovat všem, kteří nám poskytli informace a pokyny a odpověděli na mnohé naše otázky a děkuji také za jejich eh, odbornou asistenci. Chtěl bych také poděkovat eh, stínovým zpravodajům, kteří pracují velice tvrdě a plně spolupracují na naší zprávě. V tuto chvíli bych tedy předal slovo svým kolegům, aby se mohli vyjádřit. Nejprve pan Axel Foss, ten, ten tady ovšem není. Zastupuje ho ale můj kolega Diaz Demera, který bude hovořit za EPP. Pues sí, muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, hablo en nombre de Axel como Děkuji, pane předsedo. Já hovořím eh, jménem Axela Fosse, jakožto stínový zpravodaj eh, pro tuto velice důležitou zprávu. Na úvod bych chtěl poděkovat vám, eh, jakožto zpravodaji, za veškerou práci, kterou jste do této zprávy vložil. Axel je v předsednictvu EPP a údajně schůze e, národních parlamentů v Rize se vyslovila velice znepokojivě e, na adresu pomalosti e, Evropského parlamentu a jeho legislativní práce v oblasti PNR. Já bych chtěl odkázat na současný stav vyjednávání v našem parlamentu. EPP eh, klade velký důraz na to, abychom co nejdříve dospěli ke stanovisku, na jehož základě bychom mohli okamžitě začít s trialogy. Evropský parlament je příliš pomalý s touto zprávou. Uplynuly už dva měsíce od doby, kdy jsme eh, podali panu Kirkhopovi pozměňovací návrhy. Náš zpravodaj odvádí skvělou práci, to eh, je potřeba zopakovat. Nicméně proběhlo pět schůzí stínových zpravodajů, ale bohužel bez jakéhokoliv pokroku. Diskutujeme o článcích 7a, 7b, 8 a 1. Nicméně zatím jsme nedospěli k žádné dohodě. Já nemůžu dělat nic jiného, než opakovat hlavní priority EPP. To jsou vody, za kterými si stojíme, protože ochrana občanů je pro nás, pro nás prioritou. Boj proti teroristickým činům a dalším závažným zločinům je pro nás ovšem také důležitý. Podali jsme 70 pozměňovacích návrhů jménem EPP a já vám můžu říct, co EPP chce. Můžu to říct naprosto jasně. Za prvé, rozšířit eh, rozsah působnosti. Myslíme si, že i vnitroevropské lety by měly být zahrnuty, i vnitrostátní lety by měly být zahrnuty, aby se snížily možnosti pro zločince a pro zahraniční bojovníky. Eh, za druhé, chceme zahrnout také další operátory, eh, turistické operátory, protože ti prodávají turistické balíčky s čártrovými lety. a data PNR jejich zákazníků nejsou vždy nutně předávána operátorům eh, toho letu, těm leteckým společnostem. Eh, data PNR by měla být předávána v každém případě. Výbor AFET už se k tomu vyslovil, podpořil tuto myšlenku. A za třetí, je zapotřebí posílit výměnu informací a spolupráce mezi členskými státy a Europolem. K tomu se nebudu vyjadřovat dále, nicméně je to zásadní. Voláme také po posílení role Europolu. K tomu taky nebudu nic dalšího říkat doba zadržování a šifrovaná data. To je důležitý bod. Doba zadržování dat je nesmírně důležitá. Pokud uchováváte data po dobu, která je příliš krátká, pak z toho plyne, že vyšetřování nemůže vést ke zdárnému konci. A to zejména v případě zločineckých skupin, které na nějakou dobu dočasně zanechají svých zločinných aktivit. A to proto, aby vyšetřovatelé ztratili stopu. A potom se po nějaké době vrátí, plní eh, touhy po pomstě a mnohem násilnější. Proto EPP eh, požaduje rozšíření doby uchovávání dat ze čtyř let po sedm, až na sedm let. A po té době by ta data měla být trvale eh, vymazána po, šesti měsících po šest měsíců by měla být data šifrována a to za účelem co nejvyšší ochrany osobních údajů tak aby národní nezávislé dozorčí orgány v členských států měli, aby mezi nimi byl někdo, kdo bude mít na starost zpracovávání dat PNR a také e, v hodnocení tohoto zpracování. Za páté, seznam trestných činů, závažných trestných činů. EPP volá po jasnější definici závažnosti trestného činu, to je pozměňovací návrh 273. E, Ten seznam by měl obsahovat všechny trestné činy, které jsou vážnou hrozbou pro veřejnost. Já vám můžu dát příklad z Francie. 6. se objevilo v tisku, že všechny politické strany ve Francii žádají o rychlejší přístup k datům a zejména datům PNR za účelem vyšetřování terorismu. Francouzský vyšetřovací výbor Národního zhromáždění eh, odkázal, nebo hovořil o požadavcích policie, kdy vlastně eh, ztratili ze stopy jednoho z pachatelů útoku na Charlie Hebdo, když se přesunul z Paříže do eh, Remeše. Eh, pokud eh, trvá tak dlouho vytvořit evropský systém PNR, tak je to velice restriktivní systém, tak potom francouzi bilaterálně uzavřou dohodu o výměně dat PNR. A v takovém případě e, patrně budou existovat mnohem nižší záruky u takovéhoto systému, než by existovaly u evropského systému. Další členské státy se patrně zachovají podobně, jestli evropské instituce nebudou schopné přijmout tuto směrnici. Takže, pane předsedo, musíme naslouchat členským státům a jejich národním parlamentům a shodnout se na nějakém kompromisu co nejrychleji. Taková je pozice EPP, je to pozice moje i Axla Fosse. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát za SAD, paní Sipl. Vielen Dank, Herr Děkuji, pane předsedo po tomto úctyhodném, eh, úctyhodné prezentaci bych měla si klást otázku, kde vlastně začnu. Začnu možná tím, že samozřejmě máme velice rozdílné představy. Eh, já nevím, jestli tady nedošlo k nějaké chybě tlumočení, ale eh, je velice podivně zaznělo, že, Evrop, že EPP požaduje. Ano, požadovat může každý hodně, ale nakonec musíme uzavřít kompromis. A já doufám, že ten bude základem pro další eh, eh, vyjednávání. Eh, přes všechny rozdíly u těch více než 700 pozměňovacích návrhů bych chtěla nejprve poděkovat zpravodaji, který se vynasnažil o to, aby nastolil atmosféru dialogu, ve které ta vzájemná nedůvěra se ztrácí tak, abychom dospěli k jasnému kompromisu kompromisu. A jestliže to trvá příliš dlouho, tak já bych chtěla říci, že první e, schůzka zpravodajů byla velice krátká, protože jsme neměli překlad všech pozměňovacích návrhů a mohli jsme se bavit pouze o proceduře práce a ne o konkrétních pozměňovacích návrzích. Mimochodem, eh, rychle neznamená vždycky dobře a proto bych chtěla eh, ještě jednou upozornit pana zpravodaje na to usnesení, které eh, parlament schválil a ve kterém se dohodl nebo shodl na tom, že chceme pokud možno jediný systém PNR, který by platil pro všem, pro všechny a to, že by to mělo být zároveň s rozhodnutím o balíčku ochrany osobních údajů. Když už EPP zmínila ochranu občanů, tak to je samozřejmě důležitý cíl, ochrana před trestnými činy, ale chtěla bych vám připomenout, že 99% a podle někoho dokonce víc než 99% pasažérů letadel jsou nevinní občané. A proto je důležité také zajistit, aby nedocházelo ke zneužívání e, těchto dat a tím pádem je zatřeba nastavit vysokou úroveň bezpečnosti eh, pro zacházení s těmito daty, aby eh, nevinní občané eh, vinou nějakého přehlédnutí nebo chyby se neocitli v systému, kde nemají co dělat. Pokud jde o proporcionalitu, tak to je důležitý bod, který je v tom usnesení zmíněn a týká se i e, seznamu těch e, trestných činů. E, je tam všechno, co představuje hrozbu. Od EPP jsem slyšela, že by to mělo být přijato na tento seznam. My jsme toho názoru, že by tam mělo být všechno, co představuje hrozbu. A, ta, a to, kde PNR představuje přidanou hodnotu protože jsou trestné činy, kde PNR nepřináší žádné doplňující informace a ne, není třeba uvádět veřejnost v omyl a tvrdit, že PNR tady pomáhá. Na tom je zapotřebí ještě zapracovat. Musíme se samozřejmě také zamyslet nad tím, a to jsme se také rozhodli v tom usnesení, eh, jakým způsobem eh, Eh, hraje roli eh, rozhodnutí soudního dvora o eh, uchovávání osobních dat a jakou roli má tento rozsudek při, při našem odůvodňování a protože nechceme zažít podobnou situaci, kdy jsme rozhodli o nějakém zákoně a ten byl potom smeten ze stolu Evropským soudním dvorem. Myslím si, že tato obava stojí za to, abychom se v rámci našich nejlepších možností pokusili dospět k co nejlepšímu výsledku. Pokud jde o uchovávací lhůtu a rozsah působnosti, tak se obávám, že pachatelé trestné činnosti se spoléhají právě na podobné lhůty. A e, já říkám, já to říkám trošku ironicky, k tomu ty, k tomu ty lhuty nejsou. E, klidně by ta lhuta mohla být i 50 let, tak, aby si pachatel musel hodně počkat, než se vrátí ke své trestné činnosti. E, to je zase otázka proporcionality, kterou bychom měli pečlivě proskoumat protože se chceme soustředit na závažné přeshraniční trestné činy a proto jsme toho přesvědčení, že pouze data eh, letů, které letají přes hranice, by měla být sbírána. Protože pokud se stane, že nějaký pachatel eh, proklouzne a bude to pachatel, u kterého známe obličej nebo i dokonce jméno, tak bych chtěla upozornit na to, jaká je ta úžasná hodnota PNR. Když znám jméno pachatele, tak lze předpokládat, že v Evropě máme hodně opatření a různé databanky, eh, jako je systém API, a pomocí nich můžeme toho pachatele najít. A tady je ta zvláštní hodnota PNR. Spočívá v tom, eh, že tady na základě různých eh, algoritmů a poznatků policie a justice můžeme pachatele odhalovat, a to ty pachatele, u, které, u kterých zatím jméno neznáme. A i to je zapotřebí zvážit při rozpravě o pozměňovacích návrzích. Takže abych to shrnula, v, ně, v některých bodech máme velice rozdílné pozice, nicméně myslím si, že jsme na dobré cestě k tomu, abychom se na mnoha místech shodli. Ještě jednou, pro nás je důležité zohlednění rozsudku e, Evropského soudního dvora, e, vysoký standard pro ochranu osobních údajů, údajů e, výměna informací, rozsah působnosti je pro nás důležitý a samozřejmě chceme zajistit to, aby nakonec, tak jak si to přála i rada a přednesla to nám, abychom nakonec měli jeden evropský systém, který by byl používán ve všech členských státech a ne 28, respektive 29 velice rozdílných eh, systémů. Na tom budeme pracovat a eh, já nemůžu říct žádné datum, ale věřím, že se nám povede k dohodě dospět. Thank you very much. Děkuji vám. Nyní Sophie Infeld. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také panu zpravodaji oběma. Nejdříve bych ráda navázala na Brigitina slova a chtěla bych poděkovat zpravodaji a stínovým zpravodajům, protože si myslím, že toto téma má poměrně složitou historii a je Eh, dobře, že opět sedíme u vyjednavacího stolu v poměrně pozitivní atmosféře a, a přes, mm, překvapila tě slova mm, pana Diaz Demery, protože podle mého nereflektují naši vyjednavací atmosféru. Já si myslím, eh, že ta poznámka ohledně pomalosti parlamentu sledem na PNR mm, není eh, správná, protože my děláme svou práci a eh, můžeme říci eh, zástupcům komise a rady, můžeme se jich ptát, kdy vlastně komise přinese ten návrh, jestli to bude ještě za této dekády. Já čekám už dva a půl měsíce na odpověď na dopis. A nevím, zda komise mi chce odpovědět, prostřednictvím holuba nebo čeho, ale ráda bych měla odpověď na mé e, dotazy do konce tohoto týdne a aby to přišlo na můj stůl. Nemyslím si, že by to bylo tak složité. Ten seznam otázek, který jsem e, poslala, byly to konkrétní otázky už na začátku března jsem je poslala komisi a stahovaly se k potřebě a proporcionalitě systému evropského PNR. A za druhé, dlouho očekávané právní analýze komise ohledně e, uchovávání těchto údajů PNR. To jsou dvě zásadní věci. My pracujeme a chceme pracovat na tomto e, tématu a mít e, dokončený do konce roku, ale čekáme na komisi a radu, až učiní svoji práci, až ji odvedou protože pokud to neučiní, tak eh, nebudeme schopni tu práci dokončit. Doufám, že jsem to vyjádřila dost jasně. Ještě jednu poznámku, než se dostanu k samotné podstatě. Eh, slova pana Diaze Demery za EPP, že eh, by se jednalo o nějakou souvislost Charlie Hebdo, Eh, tak to já zcela odmítám, to je totální nesmysl, protože ti lidé byli známí tajným službám a teď nám nevyprávíte, že kdybychom měli evropské PNR, a kdyby tedy parlament už tehdy um, schválil ten, před, ten um, dokument, který se měli předtím, tak by se ta situace vyřešila jinak. Tak to, bylo, tak to opravdu nebylo. Co se týče tedy samotného návrhu, pro uh, naše politickou skupinu je to jedna zásadní priorita, jak dosáhnout sdílení informací. Ono je velice dobré schromažďovat spoustu osobních údajů, ale když se nezdílejí mezi státy, mezi jednotlivými kompetentními orgány, tak to ztrácí svůj účel. Máme mít tedy systém 28 eh, separátních systémů, tak nedosáhneme lepší bezpečnosti. Abychom dokázali eh, sdílení informací, eh, to je naším cílem. My potřebujeme automatické sdílení informací. To je zásadní věc. A to vyplývá eh, z analýzy dat a je to také nutné abychom měli takovéto sdílení jak pro surová data, ta mm, bezprostředně získaná, tak pro zpracovaná data. Potřebujeme jedno oddělení, které se bude zabývat eh, údaji pasažerů pro celou EU a potřebuje to mít jasně vyjádřené v nařízení, eh, nikoli ve směrnici. Toto je pro nás klíčové. Co se týče eh, rozsahu této směrnice a dalších prvků, to všechno bude záviset na tom, jak bude vypadat ono oddělení pro zpracovávání údajů eh, pasažerů pro celou EU. A nyní také hovoříme o seznamu trestných činů, které by měly být pokryty tímto systémem. Eh, můžeme najít kompromis. Já si myslím, že to je možné, ale bylo by dobré tam mít e, i zařazenou jakousi revizní klauzuli, především proto, že svět je dynamický a mění se a nemáme dostatečné zkušenosti s takovýmto evropským systémem, proto si myslím, že je velice důležité, abychom trvale monitorovali situaci, zda PNR skutečně přispívá k řešení nebo prevenci takovýchto trestných činů a zda některé trestné činy by měly být tedy vyloučeny ze seznamu nebo přidany na ten seznam. To jsou velice důležité věci, takže to je ta revizní klauzule, kterou bychom sem přáli mít. Rada ohledně směrnice o ochraně údajů. Zda se tedy bude jednat o nějaké další druhy dopravy nebo eh, vnitrostátní dopravu, vnitrostátní eh, nebo vnitroevropskou leteckou přepravu eh, naše politická skupina podporuje vnitroevropskou eh, přepravu, aby byla zařazena do tohoto systému. Myslím, že se shodneme i na cílení eh, evropského systému, abychom eliminovali co možná nejvíce sbírání a uchovávání údajů, kde to není zapotřebí, abychom omezili také ten, eh, tu lhůtu pro uchovávání a také e, navrhujeme, aby e, zde byla tato data použi- nebo byla uchována pro 30 dní a pokud e, se nezjistí, že jsou potřebná, tak a z nějakého konkrétního důvodu pro určité vyšetřování, tak aby byla vymazána. A to, mm, abychom byli schopni se rozhodnout u takto detailních ustanovení, potřebujeme od komise její odpovědi, které od ní vyžadujeme opravdu už nesčetněkrát. Pan Diaz de Mera hovořil o tom, že zapotřebí naslouchat vnitrostátním vládám, parlamentům. Já si myslím, že to má být přesně obráceně protože musíme přijmout určité stanovisko a pak se začne vyjednávat. Tak eh, vypadá vyjednávání, nikoli naopak, protože jinak naše práce tu není nutná. Takže já jsem proto, abychom velice jasně stanovili, co chceme my. A pak si myslím třeba, že to není snadné, jak na to poukázal zpravodaj. Myslím, že kompromis lze nalézt a že máme určitého společného jmenovatele, máme určité společné cíle Netvrdím, že je zaručeno, že budeme mít výsledek do konce roku, ale domnívám se, že to je možné a jsem velice ráda, že se k tomu eh, všichni zavazují. Opět, náš úspěch bude záviset na závazcích jiných politických skupin a také na tom, jak budou jednat jednotlivé evropské instituce. Děkuji. Děkuji, Jana Albrecht, jako další. Thank you very much. Děkuji za slovo. Já bych rád řekl, že sdílím docela hodně z těchto kritických poznámek, jestli dovolíte, reagoval bych na pana Diaze de Meiru nejprve. Myslím si, že to, že nedostatek sbírání dat by mohlo vést k násilí a trestným činům. To podle mě není pravda. Jakým způsobem bychom mohli tím, že sbíráme data, zabránit tomu, že se někdo stane pachatelem nějaké činnosti trestné nebo násilné činnosti? My to děláme prevencí, děláme to tím, že se snažíme vytvořit společnost, která snižuje kriminalitu a snaží se samozřejmě nějakým způsobem zvyšovat eh, Mm, ty pozitivní prvky, to znamená, to není nějaká věda, která je založená na datech. Pokud chceme skutečně mít řešení v této oblasti bezpečnosti a snižování kriminality, a to by měl být náš cíl v této oblasti. A dále, ano, že to, že ty pachatelé se jaksi přizpůsobují těm nedostatkům, které máme v našem systému a proto se připojí k paní Sipel. Co teda? To znamená, potřebujeme 100% pokrytí, možná teda 100 let bychom mohli něco prostě sbírat a uchovávat, protože prostě celý život někdo může vyčkávat a na konci života prostě najednou bude chtít zase něco spáchat, takže asi by bylo zajímavé vědět, co udělal před 20 lety, takže mít úplné pokrytí nebo uchovávání dat u například cestujících Deutsche Bahn například nebo jiných vlaků. Já můžu anonymně cestovat po Evropě. Neznamená to, že já rovněž nemůžu být nějakým rizikem obrovským bezpečnostním nebo dokonce možná sledovat každého cestujícího nebo každého prostě pasažéra A Ano, pokud bychom chtěli plné pokrytí, tak ano, tak by to asi tak vypadalo. Nebo například cyklisté rovněž, proč ne? možná teda bychom měli zaznamenat úplně všechno, každý krok, co dělá každý člověk, to teda by byla vaše agenda. A to je přesně to, co soud Evropské unie považuje za nelegální ve svém rozhodnutí ohledně směrnice o uchovávání dat z dubna loňského roku, čili více než před rokem, již soud jasně řekl to, že v, na, že v demokratické společnosti založené na právním státu, jako, jakými jsou státy Evropské unie a celá Evropská unie, to znamená, že kde máme článek 7, 8, charta eh, základních práv, ochrana soukromí a tak dále. Vždycky, když si uchováváte nějaká soukromá data, hovoříme o soukromých datech, v takovém případě musíte mít nějaké proporcionální propojení s určitým rizikem nebo určitým podezřením. Nemůžete prostě jak si začít schromažovat data úplně o všech, protože prostě považujete toto za nejlepší prostředek. Ne, musíte prostě hledat ta možná rizika, podezření, tak to fungují policejní úřady, tak to funguje demokracie a právní stát. Vlastně od prvního mm, na, například mm, mm, dodatku Ústavy Spojených států amerických, čili ano, toto je ten právní základ, který zde musí fungovat. Nemůžete prostě kdekoliv cokoliv sbírat. Tomu bychom se měli věnovat. Co teda skutečně sdělilo ve svých rozsudcích Evropský soudní dvůr? Tato směrnice byla navržena ještě předtím, než Evropský soudní dvůr dospěl nebo začal se věnovat tomuto případu o směrnici o chování dat. Čili tato směrnice o PNR DT vlastně například ani nějakým způsobem neudůvodňuje, neodůvodňuje to, proč jsou některé lety rizikové, které regiony, časový nějaký horizont a tak dále, který se týká těchto letů cestujících, že tam nepotřebujete vlastně žádné odůvodní profilování daných cestujících, že se to bude prostě dělat automaticky no, vždycky. Tak to zde je každý pasažér, každý cestující prostě vždycky projde tímto profilovacím systémem. To přece není dobře. Za zacílenost ní. V podstatě vlastně nemáme žádný justič, justičně odůvodnění, pokud jde o uchovávání těchto dat, délku uchování žádná doložka, sunset eh, zde není, ochrana doložka, to v podstatě neznamená cílené uchovávání. My se vlastně nemusíme odůvodnit vůbec žádnou situaci toho, mm, ve které uchovám tato data. To jsem, dokonce i Spojené státy jdou v tomto ohledu lepší cestou než my. Dokonce hovoří o zacílených opatřeních. Snaží se mít určitá kritéria alespoň zacílená budeme sbírat data u podezřelých z rizikových regionů, aktivit, nebo dokonce i z bezpečnostních oblastí máme jasný feedback. To, že budeme sbírat data o nevinných lidech, že tento systém selhává, skutečně, že to v podstatě zbržďuje práci orgánů činný v trestním řízení. Stojí nás to více, stojí nás to více času, lidských zdrojů, financí a analyzujeme i relevantní data. Musíme se prostě zaměřit na cílová, cílená data. A to je podle mě klíč k řešení této problematiky. Pokud skutečně chceme dosáhnout výsledku, tak, tak to musíme postupovat. Já si myslím, že je skandální to, že komise a rada ještě nezměnili návrhy po tom rozsudku Evropského soudního dvora ohledně směrnice a uchování Tam Oni v podstatě ponechali tak, jak je vlastně ignorují nejvyšší soudní orgány Evropské unie. To je opravdu šílené. A i když si myslíte, že PNR data jsou něčím zcela odlišným od osobních dat, což není tím případem, ale pokud si to myslíte, naše instituce například má takový návrh s Kanadou ohledně těchto dat. Poslali jsme to rovněž soudu, požádali jsme, aby se vyjádřili k těm datům cestujících a proporcionálnímu nebo přiměřenému využití těchto dat. Možná bychom měli ponechat eh, odpověď na tuto otázku na soudním dvoře předtím, než velice rychle mm, schválíme něco, co nakonec nebude účinné. Čili skutečně to musí být zacílený přístup a pouze pokud tento problém vyřešíme a dosáhneme konsenzu v rámci našich společností, nejenom v parlamentu, ale i s našimi občany, co se nám nepovedlo skutečně v těch posledních deseti letech u toho celoplošného sbírání skutečně nepovedlo, opravdu to nepomohlo nikomu a naše společnosti jsou v tomto ohledu rozdělené. Děkujeme, paní Wimberg má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. A pane zpravodaji, e, já se pokusím být trošku stručnější, protože si myslím, že e, hodně z toho, co tu zaznělo, bylo řečeno dobře. Já vítám tento velice důležitý návrh a doufám, že se nám podaří dostat ho do, v platnost co nejdříve. E, už loni bylo pozdě. Pokud, protože Eh, kriminálníci se mohou pohybovat poměrně volně po Evropské unii i mimo Evropskou unii, což mi působí poměrně starosti. A když se podíváme na ty nové vlny zločinnosti, tak je zapotřebí být o krok před nimi. Takže já opravdu vítám tuto iniciativu ohledně PNR. Chtěla bych poděkovat zpravodaji Kirkhopovi, který odvádí zatím skvělou práci a to je těžké vzhledem k tomu, že poslanci na to mají tolik rozdílné názory. Teď právě probíhají diskuze stínových zpravodajů, kteří se snaží najít kompromis eh, z těch více než 700 pozměňovacích návrhů. Práce se vyvíjí patrně správným směrem. Nesmí se ale protahovat časově a doufám, že nebudeme muset používat poštovní holuby pro komunikaci s komisí, to by se nemělo stát. Je zapotřebí, abychom schválili pravidla, podle kterých všechna všechny členské státy směly sbírat stejné typy e, údajů a potom si je vybírat, kdy budou chtít v případě e, závažné trestné činnosti. E, chtěla bych zdůraznit, že i vnitrostátní, vnitroevropské lety by měly být zahrnuty aby se PNR nekontrolovaly pouze v případě letů z a do Evropské unie. Mělo by to být pro všechny lety, včetně čártrů. Podle mého názoru je důležité, eh, abychom eh, se, abychom to dokončili co nejdříve, už to trvá od roku 2011 a takže opravdu doufám, že všichni seberou síly a po, pokusí se to prosadit. Podle mého názoru je lidským právem být v bezpečí ve vlastní zemi a to já už nejsem. Proto velice vítám tento návrh. Děkuji. Thank you very much. Děkujeme, děkujeme, říká pan předseda. Ještě se mám dva řečníky na seznamu. Paní Rive bude úplně první. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. V rámci těch posměvacích návrhů, které jsem předložila i spolu ráda bych řekla, že podporuji to, aby tam byly čartery, soukromé lety, rovněž v tomto mechanismu PNZ. Dobře, mnoho těchto letů právě jdou do takových citlivých zón nebo přichází z takových zón a regionů. Tím pádem by tento systém mohl být efektivnější a samozřejmě i účinnější, pokud jde o ty tradiční přepravce. Ano, samozřejmě je to operační záležitost, právě proto jsem, proto aby jsme tam neměli například u těch eh, závažných trestných činů zahraniční zmínku. Protože samozřejmě, že je velice obtížné vlastně zjistit, jakým způsobem zda ten čin skutečně má pouze národní charakter nebo přednárodní charakter a PNR vlastně by nám mohli například pomoci zjistit například takové gengy nebo určité komplice, které fungují přeshraničně. Samozřejmě, že by to mělo být proporční, přiměřené. My jsme navrhli za naši Eh, za naši skupinu návrhy, které by mohly v tomto ohledu to podpořit a já to podporuji já si myslím, že bychom se... ano, pokud tam jde například o rasový původ, to si myslím, že skutečně opravdu je něco, co zde je nevhodné, protože všichni, všichni patříme do stejné rasy, lidské rasy. To si myslím, že je záležitost, kterou podporuje i výbor pro zahraniční záležitosti. Pokud chceme být efektivnější, eh, funkčnější, pokud chceme respektovat lidská práva, tak tento systém skutečně bude představovat přidanou hodnotu v boji proti terorismu a proti organizovanému mezinárodnímu zločinu. Děkuji, děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní paní Gio má slovo. Děkuji za slovo. Podobně jako Sofie, já samozřejmě jsem trošku Augustine, mě překvapilo mm, to, o čem jste se zmínil, možná jste pouze, pokud se chtěla, aby jsme na to reagovali, tak se vám to skutečně povedlo. Takže ano, ano, já si myslím samozřejmě, že musíme dávat vždycky po, jakým, jakým způsobem teda můžeme mezi nějakým uh, eh, atentátům a tak dále. My prostě v našem parlamentu prostě samozřejmě musíme mít určitý názor, ano, občas je konfrontační, ovšem samozřejmě, že musíme nějakým způsobem vystupovat vůči názoru jednotlivých instituce. A já, jestli dovolíte, ty čtyři záležitosti, kam bych chtěl, eh, ve kterých bych chtěla předložit pozměňovací návrhy. Jednak je to posílení evropské dimenze celého systému, harmonizační dopad celé této směrnice. V této oblasti zde máme návrh který podporuje právě ty centralizované struktury, ovšem měli bychom podpořit ještě ty společné garance, hodnoty, tak, aby tento systém skutečně fungoval, měl určitou společnou databázi. Další oblast je zlepšení těch záruk, různé body v této oblasti, elementy, které jsou zde důležité, informace, které jsou důležité u cestující, dále je to samozřejmě u RPA fungování, to znamená té jednotky, zlepšení fungování, která, jednotky, která se bude týkat například informacemi cestujících a dále. Samozřejmě mm, záruky, které se týkají předávání těchto informací třetími zeměmi, hodnocení rizik, které bude hodnotit tato jednotka. A dané je, dále jsou to citlivá data, tam samozřejmě musíme u předávání těchto dat zajistit určitě rámec a samozřejmě, abychom tam neměli takovou tu všeobecnou, um, ten, ty, ty všeobecné poznámky v rámci eh, tohoto hodnocení nebo těch, těch, těch um, dotazníků. Velice často samozřejmě počeká, očekáváme i ta kvantitativní data a jejich hodnocení v pozdějším období. To si myslím, že není dostatečné. Komise by se měla i na tak kvalitativní data zaměřit a na jejich analýzu možná by tam mohla být určitá kritéria, která by se týkala právě takového přeskumu do budoucna. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Já jsem ještě chtěl požádat, možná jestli dovolíte, aby nám reagovala i rada a komise. Komise pravděpodobně asi Sofie vám nebude moci poskytnout veškeré odpovědi. Asi, asi to docela zaskočilo, ty dotazy. Můžeme možná aspoň, aby reagovali na tuto naši rozpravu, na celá ta stanoviska. Možná poprosíme nejprve radu, aby vystoupila, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Za radu já bych pouze zopakoval to, že to považujeme za důležitý bod vítáme angažovanost Evropského parlamentu v tomto ohledu. Těší nás tato rozprava, těší nás zpráva, kterou jste předložili a doufáme, tak jak by již bylo řečeno, že hlasování proběhne rychle. Rada je samozřejmě odhodlána dosáhnout dohody co nejdříve již dneska zaznělo to, že je důležité se zapojit do interinstitucionální rozpravy. Ještě bych rád zopakoval to, že podle našeho názoru je důležité a potřebné mít silné, efektivní PNR data a že dialog Evropské, s Evropským parlamentem by mohl pomoci dosáhnout tohoto cíle. A pokud jde o tento balíček celý, Předsednictví si je samozřejmě vědomo důležitosti tohoto ochranného balíčku a snaží se opravdu předložit co možná nejrychleji legislativní návrhy a pokračovat v této práci. Děkujeme ještě jednou za to, že jsme měli možnost vystoupit. Dobře, děkujeme, říká pan předseda. A ještě komise, chtěla by komise vystoupit, prosím. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo a pane zpravodaji současně. Je jasné, že v tuto chvíli se nebudeme mm, zabývat detaily, oceňujeme vaši zprávu, jak už jsme uvedli. A příležitosti, kdy se budeme moci více zaměřit na eh, odpovědi paní Intveld, Vzhledem k tomu, že komise už odpověděla prostřednictvím dopisu na uh, usnesení Evropského parlamentu z 11. Únoru, února, tak vám toto bylo již posláno do Evropského parlamentu, tedy 11. února. A tam e, jsme identifikovali prvky, které komise považovala za odpověď. A pak e, paní Infeld společně s paní Vixrom napsali dopis v březnu a já vás mohu ujistit, že komise odpovědí, eh, komise odpoví záhy, a eh, jak jen to bude možné, tedy pokud možná do konce týdne. Ten váš dopis eh, zmiňuje velice konkrétních dotazech. Všichni si vzpomenete, že komise zorganizovala dvě akce, jednu na žádost Evropského parlamentu a jinou z naší iniciativy a to s cílem pomoci evropským poslancům získat odpovědi od národních expertů. Eh, tyto mm, ústní odpovědi eh, odpovídaly do značné míry eh, na mnoho otázek z toho dopisu. Samozřejmě, že citlivá povaha informací Eh, znamená, že členské státy nám musí po eh, skytnout tyto informace a na tom zasedání, kterého se účastnili také poslanci a asistenti, jsme o tom hovořili, tam jsme také uvolnili veškeré informace, které nám poskytli eh, národní experti a Celá řada kanceláří eh, evropských poslanců obdržela tyto informace eh, ze zasedání. Ještě pár slov o proporcionalitě a potřebnosti. Eh, je jasné, že proporcionalita musí být chápána v úzké souvislosti se zabezpečením PNR ochrany osobních údajů. A to proto, abychom zajistili, že budou zachovávána základní práva, a že uchovávání nebo získávání a uchovávání, zpracovávání těchto údajů bude plně ospravedlněno, jak bylo mnohokrát zmíněno i na tom setkání s experty. Zpracovávání údajů v PNR je zaměřeno na identifikování podezřelých nebo na úspěšně vedení eh, trestních eh, vyšetřování, protože eh, Často tyto údaje bývají využovány nebo převážně bývají využovány ehm, v souvislosti s jinými údaji, které používají orgány činné trestním řízení. Eh, PNR a jeho údaje tedy nejsou jediným prostředkem, který by byl používaný ve vedení eh, řízení proti ehm, podezřelým z teroristických činů nebo závažných trestných činů. A já doufám, že tento dopis, který chceme tedy poslat, eh, dorazí na váš stůl do pátku tohoto týdne. Ano, vidím vaši ruku, Sofie. Eh, co se týče proporcionality a potřebnosti, právě bylo řečeno, že dostanete tuto odpověď od komise, takže bych eh, byl rád, aby vaše odpověď tež byla proporční a tedy jen minutku. Možná i kratší. Skutečně očekávám, vážený pane, konkrétní odpovědi na mé konkrétní dotazy. Za posledních 11 let, co se zabývám tímto tématem, jsem nedostala konkrétní odpověď. Když mi dáte odpověď, eh, že, že to bude tak nějak, tak ehm, to není konkrétní odpověď. Potřebujeme konkrétní odpovědi. Protože pokud nebudu mít konkrétní odpověď, tak se necítím zavázána pokračovat v práci na tomto tématu. Je zapotřebí opravdu na tom pracovat seriózně, protože jinak na tom pracovat nemůžeme. Co se týče Galilea, eh, pošlu k tomu dopis Sofii. Děkuji všem přispěvatelům a jsem přesvědčen, že já současně jako zpravodaj bych to mohl uzavřít toto téma, ale chtěl jsem slyšet vaše názory především a myslím, že to je velice důležité vyslechnout si vás všechny, také radu a komisi a chtěl bych eh, všem, kdo zde promluvili, eh, říct, že se budu nadále snažit ze všech sil moderovat tuto debatu a najít, jak jen to bude možné, kompromisy, které budou eh, uspokojivé pro co možná nejvyšší počet eh, osob. Samozřejmě je tu obava, a já ji také sdílím, ohledně zachování lhuty. Už se tím zabýváme třeba půl roku. A to sice není rekord v tomto parlamentu, ale už se k němu blížíme. Nicméně chci podotknout, že dosahujeme určitého pokroku, možná ne tak rychle, jak bychom si někteří přáli. A podle mého názoru jako zpravodaje myslím, že je důležité vyslechnout si jednotlivé názory a brát je v úvahu, jak jen to bude možné. A v tom musí také pokračovat eh, v rámci toho eh, harmonogramu, který byl stanoven na plenární zasedání a budu velice vděčný za podporu všech politických skupin eh, k tomu, abychom tohoto cíle dosáhli a nyní můžeme přejít k dalšímu bodu na pořadu jednání. which is... A tím dalším bodem na pořadu jednání je bod číslo 8, a to je mandát k zahájení vyjednávání eh, o eh, možné dohodě mezi EU a Mexikem, což je něco zcela odlišného. Jak už nás informovala eh, komise, kolegové, Mexiko má svoji legislativu eh, o PNR od listopadu 2012 a vyžaduje eh, všechny letecké přepravce, kteří létají, létají do Mexika a z Mexika, aby předávali údaje PNR. Mexiko prohlásil. Eh, prosím, můžete na chvíli přerušit vaše rozhovory. Mexiko prohlásilo, že do Přepravci z EU jsou jediní, kdo neposkytují data PNR PNR mexickým orgánům. Nicméně mexická legislativa ještě nebyla prosazena vůči evropským přepravcům a komise žádá Mexiko, Mexiko aby odložilo eh, případné pokuty eh, v těchto případech. A eh, kompetentní orgány v Mexiku vyjasnili v tomto roce, že konečná lhůta pro předávání PNR je 1. duben 2015. Komisař Avramopoulos když hovořil na plném zasedání v Dubnu, prohlásil, že eh, mexické orgány se mm, dohodly, že odloží lhůtu do července 2015 a předpokladu, že Evropská unie začne formálně vyjednávat o eh, dosažení této dohody o předávání údajů PNR. V této souvislosti komise chce získat mandát od Rady, aby mohla formálně zahájit vyjednávání o dohodě PNR mezi EU a Mexikem. Eh, nicméně eh, komisař také prohlásil, že eh, dohoda o PNR s Mexikem nemůže být finalizována předtím, než se soudní dvůr vyjádří k návrhu PNR s Kanadou a že mexické orgány o tom vědí. Ale nyní předám slovo zástupci komise, aby nám mohl poskytnout aktualizované informace a tímto předávám slovo zpět komisi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji, že jste nás pozval, abychom mohli poskytnout poslední informace. Je to dobrá příležitost tomu, abychom potvrdili, že komise se rozhodla, jak bylo žádáno tedy, že bude žádat od e, Rady mandát k vyjednávání o PNR s Mexikem a také jsme se snažili najít nové řešení o předávání údajů PNR ohledně letů mezi EU a Mexikem. A jak víte, Mexiko má od listopadu 2012 legislativu v této oblasti a žádá veškeré letecké přepravce, kteří létají směrem e, do Mexika a z Mexika, aby tato e, data předkládali. Kdo Eh, tyto údaje nepředloží, může být pokutován. Mexická legislativa ještě tedy nebyla prosazována ohledně eh, přepravců z EU. A to proto, že komise požádala Mexiko, aby odložilo eh, ukládání sankcí již při několika předchozích příležitostech. Několikrát se to tedy již povedlo a v poslední době Mexiko Eh, začal prohlašovat, že tedy poslední lhůtou je první duben letošního roku. Abychom předešli eh, u ukládání těchto pokut. Komisař Avnopoulos byl v ústavičném kontaktu v posledním měsíci s Mexikem a jeho orgány a zejména ke konci března, aby se mu podařilo dosáhnout to odložení eh, této finální lhůty. A e, také uvědomil Mexiko, že chce požádat e, komise radu o e, mandát a Mexiko tedy posune tuto lhůtu pro pokuty do 1. července a následně, následně komise tedy požádala o tento mandát. Tento návrh na udělení mandátu byl přivítán Mexikem a umožňuje to tedy odložení ukládání sankcí ze strany Mexika. V současné době se nebudeme zabývat detaily, protože ty jsou vyhrazené, ale e, můžeme říci, že ten mandát udělený komisi se e, více méně podobá předchozím mandátu v oblasti PNR Eh, zejména v duchu sdělení z roku 2010. Také jsme vedeni eh, požadavkem usnesení Evropského parlamentu z roku 2010 a také eh, rozsudkem Soudního dvora Evropského o uchovávání osobních údajů. Komise tedy usiluje o to, aby při vyjednávání byly vzaty v úvahu eh, rozsudky ohledně eh, dohody PNR s Kanadou a to, jak bylo sděleno mexickým úřadům a americkým úřadům. Naše jednání eh, s Mexikem tedy nemůže být eh, ukončeno předtím, než se Evropský soudní dvůr vysloví o eh, dohodě PNR s Kanadou. To také platí pro všechny další třetí země, které by eh, požádali dohodu o PNR s EU. V současné době tedy je z naší strany dokončována práce, kterou vykonat v tomto můžeme. Očekáváme rozhodnutí soud účetního dvora. Očekávám, že dostaneme mandát ze strany rady a plánujeme do začátku července tedy tuto práci zahájit a komise bude se snažit přijít do výboru eh, LIBE a kdykoliv to bude požadováno a kdykoliv budeme mít nějaké nové informace, velice rádi vám je sdělíme na zasedání výboru LIBE. Děkuji. Mám tu tři žádosti o slovo. Paní Intveld jako první. Děkuji, pane předsedo. A chci poděkovat komisi za eh, podané informace. Jsem ráda, že se konečně něco eh, děje. Co komisi eh, tak dlouho bránilo v tom, aby začala vyjednávat s Mexičany, protože před chvílí nás EPP kritizovalo, že postupujeme příliš pomalu ohledně eh, PNR. A e, spousta let už se v tomto mohla něco udělat. Já tu mám tři stránky, na kterých je seznam otázek a dopisů, které jsem předkládala komisi nejen ohledně Mexika, ale také ohledně Japonska, Ruska, Jižní Koreji, e, Evrops- e, Arabských Emirátů, Malajzie a mnoha dalších zemí. Japonsko pravděpodobně řeklo, že už nebudou čekat, že začnou sbírat u DPNR. JATA nyní doporučuje přepravcům, aby eh, se zařídili podle japonské legislativy a to může znamenat porušování evropských zákonů. Já opravdu vůbec nechápu, proč komise nejednala. Co vám v tom bránilo? Proč nejednáte i s Japonskem, s Jižní Koreou, eh, která opravdu žádala Evropskou unii, aby s nimi vyjednávala, ale to se nestalo. A přitom ta dohoda je v našem zájmu, nikoli v jejich. Tak o co jde? Já jsem ráda, že se něco hýbe ohledně Mexika a doufám, že to skončí dobře. Ale co uděláte s těmi dalšími zeměmi? potom jsou země jako eh, Spojené arabské emiráty, Katar, eh, Rusko. To nejsou úplně přátelské demokracie, které mají legislativu chránící osobní údaje jako ty naše. Co, vás, co vám tedy brání na komisi, abyste začali vyjednávat s těmito státy? a jak dlouho naše údaje budou předávány těmto státům, jak se doposud děje, bez jakékoliv ochrany. Just uh, on an earlier item on flat. Děkuji. Uh, ještě uh, k, té, ještě k tomu předchozímu bodu. Tak já si myslím, že byste se měla podívat na pamflet Syntetická astrobobie, kterou napsal Samuel Robot zhruba v roce 1850, což vedlo k vzniku společností v New Yorku a v Londýně, které věřili v plochou zemi. Ne, že já bych tedy nevěřil v Nizozemsko. Každopádně eh, pan Diaz Demera se přihlásil, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, předesílám nejprve, že nekritizuju své kolegy, já jsem je vyslechl s velkým respektem a eh, abych se od nich mohl učit a i já bych od nich chtěl, aby mě naslouchali s respektem a aby mohli rozlišit, kdy hovořím sám za sebe a kdy říkám, že to a to eh, řeklo francouzské národní schromáždění nebo někdo jiný. Nicméně já eh, neodvolávám nic z toho, co jsem řekl předtím, při vší úctě. Nechci nějak kritizovat, nicméně si dovolím spochybnit, co řekla komise. To moratorium, které jsme dostali od mexické vlády, vyprší 1. července. Chtěl bych tedy zopakovat, že je zapotřebí řídit se procedurou podle článku 218 slovy o fungování Evropské unie, e, který stanoví, že na základě žádosti komise, e, že komise, když požádá radu o vyjednavací mandát, tak rada prostřednictvím svého rozhodnutí udělí nebo neudělí mandát. A ta, ta lhuta, která eh, tady připadá v úvahu, je patrně následující. 9. června se o tom bude jednat v Koreperu a eh, doufám, eh, zdůrazňuji, doufám, že Rada pro spravedlnost a vnitro o tom bude hlasovat a přijme to 23. června. Je tu ale jedna věc, která mě trápí a právě proto jsem zdůraznil slovo, že doufám. V radě totiž panují pochybnosti ohledně právního základu, obsahového právního základu, který by tady měl být aplikován. A to kvůli protokolům 21 a 22, které se týkají Spojeného království Irska a Dánska. Pro mou zemi a mou politickou frakci e, je to velice důležitá priorita. E, proto by mě zajímalo, e, jestli si myslíte, že ten krátký časový úsek bude stačit k tomu, abychom to rozřešili. Zda tedy tu otázku právního základu. Nejsem si jistý, jestli za tak krátkou dobu to bude možné. tak aby tedy komise mohla definitivně obdržet ten vyjednávací mandát pro vyjednávání s Mexikem. Já řeknu něco, co už jsem jednou řekl na plenárním zasedání. Pokuta 30 tisíc dolarů za jeden let je velice eh, vysoká. Eh, Iberia se dozvěděla, že Mexiko bude aplikovat eh, sankce Eh, na základě jednotlivých letů. Iberia má dva lety denně, eh, každý den v týdnu, což se rovná 320 tisícům euro za měsíc, 17 milionů za rok. Takže mě poněkud trápí, že komise nám poskytuje nejednoznačné informace. Já bych byl rád, kdyby nám komise eh, řekla, zda bude platit ten eh, právní základ eh, nebo ne. Protože máme velice málo času a v radě jsou problémy. Děkuji, nyní paní Zipl. Eh, já bych chtěla zvolit úplně jiný přístup. A sice po, položit otázku, proč vůbec vyjednáváme s Mexikem o PNR. Protože Mexiko se rozhodlo, že chce naše data. To znamená, že budeme eh, vyjednávat s každými, kdo bude chtít naše data, ať už to bude Rusko nebo, nebo Severní Korea, ti všichni dostanou naše data pokud tu dohodu neuzavřeme, tak oni ty data dostanou eh, přesto navzdory evropskému právu. A proč ta data dostanou? Přece proto, že u nás jsou určité ekonomické zájmy důležitější než otázka, co se s daty našich občanů v Mexiku, Severní Koreji nebo kdekoliv jinde stane. A o tom se musíme bavit, podle mě. Ne o tom, zda e, má nebo nemá být tato dohoda, ale o tom, co se vlastně děje, co se stane a co řekneme našim občanům, že se tam děje. A jestli zvedneme nebo nezvedneme ruku pro to, aby nadále byly ilegálně předávány data. E, to je podle mého názoru velice rozhodující otázka, kterou si musíme položit a na kterou musíme najít odpověď. E, já ale snad nejsem příliš důvěřivá, když říkám, že Mexiko je stát, který je plný, je, je, je, je plný demokracie, porozumění, spolupráce, eh, spolehlivých policejních a justičních orgánů, kde se vůbec nic nemůže pokazit. Myslíte si to? Takže to je, myslím si, důležitější otázka, než jestli je to dobrý nebo špatný proces. E, každopádně e, děkuji komisi za to, že je ochotná e, ještě jednou se k nám vrátit a informovat nás o průběhu událostí. Myslím si, že konec konců nic jiného by nebylo přípustné, respektive nepřijít. Proto ještě jednou děkuji za to, že tato samozřejmost mi byla potvrzena a ještě jednou říkám, že Evropská unie vždycky klade důraz na to, že jsme demokrat chápete, že naše členské státy jsou právní státy, které chrání soukromí a lidská práva, tak mám občas dojem, že to všechno zní hezky, ale v praxi prodáváme tyto hodnoty, kdykoliv je to ekonomicky nutné. Thank you very much. Thank you. Um, Jan... Děkuji, Jan Albrecht. Děkuji. Já můžu snadno navázat. Myslím si, že dohody o jmenných údajů cestujících, tak jak jsme je uzavřeli se Spojenými státy, Kanadou a Austrálií, jsou v rozporu s rozsudkem Soudního dvora o, o směrnici o uchovávání dat. Je zcela jasné, že zasílání velkých souborů dat o cestujících není v souladu s tím, co vyřkl soudní dvůr na základě článků 7 a 8 charty. Proto si myslím, že bychom neměli schvalovat další podobné dohody. Naopak bychom měli přeskoumat ty, které už máme. Podle mého názoru je dobře, že většina Evropského parlamentu hlasovala proto, aby tato směrnice byla znovu zaslána pro vyjádření soudu který by posoudil správnost toho právního rámce pro zasílání dat. E, dále bych chtěl ještě říci, že mi zní trošku divně, e, když tady e, debatujeme o směrnici PNR o Evropské, pro Evropskou unii, když se, kde se mají sdílet obrovské soubory dat mezi členskými státy, o tom debatujeme, ale s kdejakým státem na světě, který nám vyhrožuje sankcemi, je sdílíme klidně. To je podle mého názoru trošku divné. Měli bychom tedy jasně říci, že takhle to dělat nechceme, že to chceme sdílit, že to chceme omezit pouze na výsledky analýz, které jsme ochotní sdílet s našimi partnery. A my si myslím, můžeme docela dobře posoudit, kteří partneři jsou demokratičtí a které mají právní stát a kde jsou problémy s tím, eh, že, eh, že policejní a justiční orgány nedodržují zákon, což si myslím, že je právě případ Mexika. Dobře, děkuji. Zeptám se ještě komise, jestli chce něco říci, velice stručně. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já se pokusím odpovědět váženým poslancům. Paní Intveld, já jsem se zmínila ve svém vystoupení o legislativě Mexika, která vstoupila v platnost v listopadu 2012. Na počátku roku 2013 se na nás obrátily mexické orgány a my v podstatě jsme vstoupili do takového technického dialogu. Snažili jsme se pochopit jejich legislativu, poskytli jsme jim takový dotazník. Je to standardní postup, který děláme za účelem získání informací z strany třetích zemí, pokud jde o legislativu ochrany dát, jaké jsou standardní postupy a tak dále. Čili to jsme postupovali přesně tak, to jsme postupovali i v minulosti, my jsme navštívili Mexiko, já osobně jsem navštívil Mexiko, oni rovněž, jejich orgány, zástupci jejich orgánů navštívili nás. To samozřejmě trvalo určitý čas, abychom získali dostatečné informace a abychom opravdu mohli požádat o řádný mandát. Toto je vlastně ta odpověď na otázku toho, proč to načasování zásahu ze strany komise u ostatních zemí. Samozřejmě, že ten horizontální přístup, to je něco, co plně podporujeme. Komise, naše evropská agenda v oblasti bezpečnosti jasně zmiňuje horizontální přístup, který by nám mohl umožnit na, právě nabídnout a navrhnout určité modální dohody radě a parlamentu. Možná ano, samozřejmě uznáte, že my bychom asi chtěli počkat na stanovisko Evropského soudního dvora ohledně dohody s Kanadou, abychom viděli, jaký je její názor předtím, než budeme identifikovat kritéria, která bychom mohli poté žádat po třetích zemích, čili Evropský soudní dvůr nám k tomu musí říci více. Správně jste se zmínila o tom, že tato dohoda je v zájmu EU, ovšem jsou zde i právní požadavky. Nezapomínejme na to, že na základě stávajícího rámce ochrany dat článek 25.2 směrnice z roku 95 musíte mít mezinárodní dohodu, která by právě pokryla i určité záruky ochrany těchto osobních dat. Bez mezinárodní dohody takový transfer by byl nevhodný a v podstatě nezákonný. Proto čekáme na tuto dohodu. Pan Diaz de Mera pan poslanec, tam bych rád potvrdil to, že doporučení Evropské komise bylo založeno na základě článku 218 jakožto právního základu a ten jsme právě i předložili radě, tento právní základ. A nyní je na radě, aby reagovala na tyto naše požadavky, proto zde samozřejmě nemohu vystupovat za radu. My jsme si vědomí konkrétních dopadů, které by mohlo mít odložení přijetí na aerolinky, ale zároveň to riziko toho, že by došlo k transferu osobních dat, aniž by existovala mezinárodní dohoda. A paní Sipel? Plně s vámi souhlasím. Ovšem, samozřejmě země jsou suverénní země. Mexiko je suverénní země. Chce aplikovat Eh, implementovat svou vlastní legislativu, je to zároveň strategický partner Evropské unie a proto potřebujeme dohodu, abychom zabránili nějakému nekoordinovanému přístupu členských států bez takové dohody a abychom lépe chránili data, která jinak by byla vlastně přenášena bez potřebných ochranných opatření. Pane kolego, vy jste se zmínil o tom, že nezastoupíte radu ve svém vystoupení. Chtěla by rada, já si myslím, že by asi, nemusí samozřejmě, ovšem kdyby chtěli, tak samozřejmě mohou. Děkuji za slovo, pane předsedo. Tak velice stručně, tak jak jste si přál. Rád bych potvrdil to, že členské státy požádali o takový mandát, že žádali o tento mandát již další dobu, tak jak to popsala komisa, abychom teda mohli odložit ty potenciální sankce ze strany Mexika. Rada, členské státy samozřejmě jsou si vědomí určitého časového tlaku i možných dopadů a právě proto předsednictví vítá návrh této vyjednávací návrh pro směrnici ze strany komise. Okamžitě jsme samozřejmě v rámci našich přípravných orgánů začali analyzovat tento dokument a mohu říct si za rádu, že budeme postupovat rychle, abychom dosáhli dohody ohledně této vyjednávací směrnice ze strany komise. Samozřejmě, že musíme dodržovat určité postupy, procedury, do smlouvy a my samozřejmě se budeme snažit ještě před prvním červnem mít k dispozici naše stanovisko, protože víme, jak už nám to řekla i komise, jaká je lhůta stanovená ze strany Mexika. Děkujeme, říká pan předseda, děkuji všem, kteří se zúčastnili, kteří přispěli do naší diskuze, tím končíme dopolední zasedání a opětovně se uvidíme dneska odpoledne ve tři hodiny. Děkuji vám a přeji dobrou chuť.